Eh, eh, Dámy a pánové, vážení kolegové, eh, vítám vás na dnešní schůzi. Budeme zasedat dnes dopoledne i po obědě. Předpokládám, že nikdo nemá žádné připomínky k programu ani k protokolu z minulé schůze které, tyto protokoly jsou vám k dispozici. Já tedy považuji oba dokumenty za schválené. Začneme výměnou názorů, která se bude zabývat budoucností evropského průmyslu bojových letadel. Jedná se o velice aktuální téma. Paříži nedávno skončil salon, tedy celosvětová výstava, která byla věnována leteckému průmyslu a vesmíru. Navzdory dobré organizaci byly při této výstavě určité problémy, ale nakonec skončila výstava velkým úspěchem. Kromě toho zde máme ještě další aktuální záležitost, což je Evropská rada, která se bude v prosinci zabývat obranou a vy určitě víte, že je na programu i balíček, který se týká obraného průmyslu, což je často považováno za identický pojem s průmyslem bojových letounů. Toto je jeden z klíčových prvků naší průmyslové obranné základny. Zde dochází k velkým ztrátám. A z tohoto důvodu Vznikají ve společenství tohoto průmyslu velké obavy z možnosti ztráty politické vůle na straně Evropy mít i v budoucnu silný průmysl bojových letounů, protože tato záležitost je velice nákladná a z technologického hlediska je to něco, co můžeme opravdu označit jako high-tech. Velice často je také spochybňováno využití tohoto průmyslu, například poslední dva konflikty, kdy se zúčastnily naše armády jak v Libii, tak v Mali. V obou případech sehrály bojové letouny velice důležitou roli a pokud jde o Líbii, tak to byla dokonce hlavní role, ale platí to tež i pro operace, které byly realizovány v Mali. A tato klíčová kapacita není automatická já mám na mysli vysoké investice, které tato záležitost přináší. Dále je to politická vůle, která musí kráčet ruku v ruce eh, s tímto prvkem. Je to tedy velice důležité pro budoucnost tohoto průmyslu, eh, což znamená, že máme obavy, že bychom jakožto Evropa mohli tyto kapacity ztratit. Takže dnešní téma Máme zde skutečně velice prominentní zástupce leteckého průmyslu z Akademie eh, Air and Space Academy v Toulouse. Toto je francouzská po případě Evropská agentura v Toulouse. Zde je přítomen generál Brevo, který má za sebou velice dlouhou kariéru v letectví, pracoval také dlouhá léta v průmyslu bojových letounů, i nadále zde pracuje. Dále je přítomen pan David Marshall, který má za sebou dlouhou kariéru ve firmě Rolls-Royce a momentálně je předsedou Rady evropských leteckých společností. A dále zde máme ještě pana George Bridela, který působil v LDS Mnichově a momentálně stojí v čele soukromé společnosti, která se zabývá leteckým průmyslem. Já předám postupně slovo všem hostům. Jako první bude pan Brevo. Děkuji, pane předsedo, vážené dámy, poslankyně a poslanci. Chtěl bych poděkovat svým jménem a jménem svých kolegů za tuto příležitost, že se mohu účastnit výměny názorů o budoucnosti evropského průmyslu bojových letounů. To je téma, které považujeme za mimořádně závažné. Proč tedy je tato mimořádná závažnost Evropa? Eh, vychází ze zkušenosti v minulosti, má opravdu velkou výhodu, velmi podstatnou výhodu. Máme letecký průmysl, průmysl bojových letounů, který je opravdu výjimečný. A Letectvo samotné je velmi výkonné, jak se již ukázalo v těch dvou již zmíněných konfliktech, jak o nich hovořil pan předseda. Je to tedy určitá strategická výhoda, ale bohužel v následujících letech zde existuje velké nebezpečí, že tato výhoda zmizí nebo dokonce zanikne. A to nemyslím jenom obrazně, mám na mysli celou řadu rozhodnutí, která měla být přijata v souvislosti s budoucností průmyslu budových letounů. Chybějí nám rozhodnutí, která se týkají budoucí generace bojových letounů. Jaké dopady to má, nebo jaké dopady by to mohlo mít? Samozřejmě vzničující dopady ze strategického hlediska. A toto, tento zánik tohoto průmyslu by měl tak, také velice negativní vliv na průmysl a na naši operativnost. Evropa by mohla dokonce ztratit svůj primát v této oblasti budoucnosti v nejbližších 20 letech. Měli jsme tedy pocit, že by bylo dobré hovořit na půdě Evropského parlamentu o tomto velice důležitém tématu. Jak pan předseda již zmínil, naše akademie Air and Space Academy v Toulouse se zabývá těmito riziky a budoucnost tohoto sektoru nás velice znepokojuje, proto jsme mobilizovali naše síly a věnujeme se této otázce. Jeden rok jsme věnovali přípravě studie, v roce 2011 jsme vydali poziční dokument, který máte k dispozici ve vašich podkladech. Akademie dále organizovala fórum na toto téma, které se konalo v květnu 2013. Jedná se o fórum, které potvrdilo naše obavy a současně umožnilo zahájit diskuzi o řešení a o návrzích. Chtěl bych ještě doplnit, abyste měli možnost eh, dobře pochopit prezentaci, která bude následovat, že se jedná o bojové letouny s pilotem a i o bezpilotní bojové letouny. O co se zde vlastně jedná? Eh, všechny Konflikty v nedávné době absolutně bez výjimky ukazují, že výkonné bojové letectvo je velice potřebné. Nemůžeme se bez něho skutečně obejít, abychom mohli získat vzdušnou převahu, která povede přímo k vítězství. Tři příklady. Byla to krize v Kosovu. Pouze ta skutečnost, že byla použitá letecká aktivita, způsobila, že pozemní vojska již při vstupu nemusela bojovat. Dále v Libii a v Mali letecké síly a bojové letouny především ukázaly svoji kapacitu, že mohou zasahovat jako první. To znamená, že na začátku krize, kdy je potřeba rychle zasáhnout, kdy ještě existují hrozby na území, kde probíhá krize, byla evropská letadla schopná zasáhnout jako první a velice rychle zasahovat. To ukazuje kvalitu bojových letounů regionu, jejich schopnost reagovat, byli schopni reagovat na velké vzdálenosti v průběhu několika hodin, což zvyšuje naši zásahovou kapacitu, neutralizuje síly nepřítelé. Můžeme se podívat například z Mali. Prvá, první mise, která se konala, dokázala svůj dosah, protože zde se jednalo o 9,35 minut letového času a tato první mise hned z počátku zničila 21 cílů. Je zde velká přesnost zásahu a velká účinnost, která umožňuje skutečně omezit vedlejší škody a pak je zde ještě možné vrátit se zpět. Víte, že vojenské letectvo je skutečně velice rychlé, opravdu bleskové a přesné. Evropa má tuto kapacitu a má také šanci stát se jedním z mála národů, které mají kapacitu vyvíjet a vyrábět vojenské letouny, které vyžadují vysokou úroveň technologie. V současné době vyrábíme tři bojová letadla eh, Rafaelo, eh, Factor a eh, Rodrigbon. Všechny jsou skutečně výjimečné ve své oblasti a tato kapacita není závislá na kapacitě ostatních mimoevropských zemí, což je skutečně strategický a politický triumf, který má velký význam. Bohužel hlavní triumf, který tedy máme naštěstí, protože ve správné době byla učiněna správná rozhodnutí, takže nemusíme pro budoucnost podobná rozhodnutí přijímat, protože toto by mohlo vést k různým strategickým katastrofám. Jakmile tuto kapacitu ztratíme, tak ji už nikdy nezískáme. Jak vypadá situace v ostatních zemích? Američané, jak možná víte, mají již letadlo nové generace Stefan 2 a rozvíjejí F-35 a to za velkých potíží a toto je také letadlo nové generace. Mnohem důležitější je, že eh, ekonomické země, které se nově rozvíjejí, se skutečně zuřivě snaží získat autonomii a technickou způsobilost na tvorbu a výrobu těchto letadel, ať už to je Rusko, Čína, Indie nebo Jižní Korea. A v současné době Evropa vlastně vůbec nereagovala na tuto situaci a já mohu tuto situaci ještě podrobněji vysvětlit a uvést některé průmyslové a technologické detaily. Ale nyní předám slovo svému kolegovi, doktorovi Georgeovi Marshallovi, který bude hovořit o situaci ve světě. Vážení Ehm, poslanci, dámy a pánové, mám radost, že vám mohu eh, přednést pár ehm, myšlenek z tohoto průmyslu, z průmyslu a jak můžete eh, slyšet na mém akcentu, pocházím ze Švýcarska, ale velkou část své profesní kariéry jsem strávil v zahraničí. Eh, generál Pan generál Prevo vám už vysvětlil, o co jde ze strategického hlediska. Krátce bych se rád vrátil k nové generaci bojových eh, letounů. Vždycky, když používáme výraz eh, bojové eh, letouny, tak jsou buď z posádkou nebo bez posádky, ale piloti jsou v tom vždy, ať už sedí v letadle a nebo ne. Ale samozřejmě Máme za sebou vývoj v zahraničí, zvláště v Číně, a to s dvěma novými známými letadly je 20 a je 35. Eh, Rusko T50, to je eh, Indii, eh, pak KFX v Koreji, FX v Turecku a všechny mají schopnost natankovat vzduch a tak je možné je v různých regionech nasadit a v nejbližší době se objeví na trhu a budou exportovány. To jsou fakta která my musíme vzít jako Evropané v potaz. Z fora v Paříži to bylo předtím už zmíněno. Tady eh, byly představeny různé projekty, demonstrační projekty z Evropy. Ona situace nevypadá tak, že by se nedělalo nic, ale co eh, se bohužel děje, to je ještě příliš rozptýleno, rozloženo, různé aktivity běží paralelně. Neexistuje žádný koherentní postup, co se týče průmyslových kapacit. A stále ještě není technologický vývoj ve velkém měřítku takový, že by to postupovalo společně, nebo se to dělalo společně. Chtěl bych tady zmínit, že v EDA, European Defense Agency, se vyvíjejí úsilí a existují projekty, kterých jsem se já sám zúčastnil. A to, to byly projekty, které byly hodně úspěšné, ale je to 10 až 15 eh, celkově a to je příliš málo z evropského pohledu. Další bod na tomto fóru a také, když se podíváte na naše stanovisko z roku 2011, eh, tak uvidíte, eh, že sice existují dvě oblasti, které mm, mm, stojí před potížemi. První oblast je vlastní e, schopnost vyvíjet e, letadla, bojová bojové letouny, ale také například mm, vojenská dopravní letadla, která mají, které jsou s tím spojeny určité potíže a to jsme už viděli. Tedy konvenční technika e, v uvozovkách musí, musíme ještě i nadále zvládat, eh, řídit. Ono se to neudělá eh, samo. Na druhé straně existují nové technologie, nové možnosti, které na základě požadavků eh, se začínají objevovat. Například tady máme nová, nové senzory, především datové linky a také různá propojení v oblasti bojových letounů už neexistuje nic, co by nefungovalo bez propojení, bez sítí mezi jednotlivými účastníky a to nejenom mezi těmito bojovými letouny, ale také samozřejmě propojení se eh, zemí. A to, očekávají, eh, toto očekáváme eh, s novými technologiemi, zvláště protože tyto, tento vývoj technologií právě tady to spojeno s těmito komponenty a nesmí zapomínat na to, že se tady rýsuje racionalizace. A priori nesmíme navyšovat jen rozpočty, ale jde také o to, abychom ukázali, jak bychom z evropského hlediska mohli finanční prostředky lépe použít. Ale k tomuto se ještě později vrátíme. A e, teď bych rád předal slovo mému kolegovi, Davidu Marshallovi. Ten nám řekne něco o průmyslové základně. Prosím, Davide. Thank you, George, uh, very much. George, Uh, Děkuji, George. Eh, část, kterou bych já rád převzal, eh, se zaprvé zabývá otázkou významu eh, průmyslové základny na tomto poli aby bylo možné dělat různé aktivity a skutečně zvýšit kvalitu celého zařízení tak, jak čas postupuje. Možná víte o skutečnosti, že stále více Ehm, vojenský, e, e, vojenský průmysl se používá. E, používá se tady průmyslových jednot a to na všech ehm, vývojích, na všech úrovních a toto mm, znamená různé operace. Ve Velké Británii možná ehm, víme, že tady má vedoucí pozici a například ARF eh, a celá oblast eh, dopravních letounů, eh, ty jsou právě udržovány právě v průmyslovém odvětvím na této základně. A je možné tato zařízení i opravovat a udržovat dle potřeby. A ARF, nejenom toto, to tež platí také pro tornáda, což je Eh, hlavní vojenský letoun ve Velké Británii v současné době. Je to ještě další aspekt, ehm, tyto, toto, to říkáme in operations, eh, to je otázka, která se často objevuje je tu potřeba reagovat na to, čemu říkáme akutní operačně nebo operativní požadavky. A to je známo ve válce samotné, protože víme, že je pak tady zapotřebí určitých modifikací a uspůsobení tohoto zařízení. Máme už eh, zkušenost s využíváním těchto zařízení a Eh, tato, to zvýšení kvality zařízení je zapotřebí velice rychle ze zřejmých důvodů. A toto vyžaduje eh, okamžitě disponibilní a eh, průmysl, který bude reagovat na toto zvýšení kvality. A když říkám průmysl, který je schopen to udělat, tak myslím průmysl, který je schopen navýšit tyto standardy, který je schopen poskytnout žádoucí informaci, tato informace musí být k dispozici. Když dovážíte tyto letouny z jiné země, tak můžete zjistit, že tato informace informace e, není k dispozici. A pak vám řeknou, že ji nemůžete získat a e, možná jednoho dne e, tento upgrade dostanete. Takže vaše vlastně to, že nebudete schopni se do toho pustit, to je pak takovým klíčovým prvkem, proč můžete vyhrát nebo ne. A dobrým příkladem z nedávné doby kdy eh, se toto stalo problémem, byla situace v Německu, eh, kdy Global Hawk Eh, který, které byly nakoupeny, tyto letouny. Eh, tady se rozhodlo, že zruší smlouvu, protože nebyli schopni získat od Američanů eh, údaje, které potřebovali proto, aby modifikovali toto letadlo tak, aby bylo uspůsobeno. A náklady, které s tím byly spojeny, byly velmi byly vysoké, přestože bylo známo toto nebezpečí a to se stalo teprve před pár měsíci. Takže víme, že je to problém současnosti a je to klíčová otázka když mluvíme o udržení, zachování naší průmyslové základny. Pak je tu další aspekt, který je spojen s touto průmyslovou základnou. A sice tento eh, konkrétní průmyslový sektor eh, je takovou hybnou silou a bylo to tak eh, mnoho let. Hybnou silou pro pokročilou technologii a samozřejmě vysoce kvalifikované pracovní síly, které jsou s ním spojeny. I pro spojené průmyslová odvětví v letectví i za hranice letectví. Nesmíte zapomínat, že časový plán pro vývoj jakékoliv nové technologie na tom tomto poli běžně trvá tak 20 let. Od eh, testova prvních testů až po okamžik, kdy eh, jsou uvedena provoz, do provozu. A eh, máme tady Ripeny, Rafael a podobně, protože jsme učinili tato rozhodnutí před 20 lety, která, rozhodnutí, která nám umožnila získat technologii a dále vyvíjet a mm, uvádět ji do provozu. Pak jsou tady další požadavky na vojenské letouny a e, e, ty znamenají, že musíme znát technologii. Je zapotřebí e, tady mnohdy velmi obtížných rozhodnutí, velkých výkonů a to je klíč pro to, abyste mohli vyhrát. Ehm, a důsledkem ehm, těchto ehm, nejnovějších technologií, toto vždycky známe z tohoto sektoru. A jsou to některé příklady, které bych vám mohl uvést, když se podíváte třeba na stroje, na turbíny, Eh, na motory těchto letounů, eh, které eh, máme tady 300 stupňů nad bodem tavení tohoto kovu a toto je možné udělat jenom proto, že tady máte sofistikované chlazení lopatek a je to vyrobeno z jednoho kusu kovu a celá tato technologie byla vyvinuta v poslední době ve Spojených státech a také v Evropě to, čemu říkáme fly-by-wire, další klíčová technologie, která se začala vyvíjet v oblasti vojenství a teď se už to praktikuje i v komerčním letectví. Takže to není přehnané, když konstatujeme, eh, že eh, můžeme mít úspěšný Airbus, protože máme technologie, eh, které jsme byli schopni získat z těchto vojenských programů. A jsme pevně přesvědčeni o tom, že tento proces bude pokračovat. A dokonce i teď eh, můžeme eh, znovu pomalu vidíme, že tato generace let, eh, let, letounů v komerčním sektoru bude záviset na dalším možném vývoji v sektoru vojenském. A my stále říkáme, že se do tohoto musíme pustit, například využití ehm, elektrických ehm, jednotek. Ehm, elektřina je vyráběna kolem letadla a to nám hlavně umožní do budoucna vyvíjet zařízení vojenská. A Airbus řekl, že toto bude možné řešení pro eh, další eh, generace komerčních eh, letounů. Takže pokud toto neuděláme, tak si odřízneme další možnosti i v komerčním leteckém odvětví nejen vojenské. A samozřejmě veškerý tento vývoj vedl k tomu, že tady máme vysoce kvalifikované pracovní síly. E, zaměstnanost, když to vyrážíme čísly, je zaměstnanost vysoká. A toto nemůže být udrženo, nebude možné to udržet, pokud začnou tyto programy mizer, vymírat. Prostě přijdeme o tuto možnost. A myslím si, že na to nesmíme zapomínat. To je jako takový výtah, eskalátor, ten se neustále pohybuje. Stoupnete na něho a začnete se pohybovat nahoru, ale můžete z toho vystoupit kdykoliv ale když tak učiníte, tak tento eskalátor se nadále bude pohybovat nahoru, takže když se pak rozhodnete na něho znovu nastoupit, tak už nejste ve stejné pozici, jako jste byli na začátku, když byste byli na tomto eskalátoru zůstali. A tady máme takový eskalátor technologií, který, kde musíme udržet svou pozici. Takže si myslím, že um, bych uh, možná teď měl uh, se obrátit zase na Žorže, aby pohovořil o tom kudy se budeme ubírat v nejbližším období. Wir haben Mám. Měli jsme svého času čtyři zásady, s kterými jsme vám seznámili pro zajištění průmyslu, evropského průmyslu letových bojových letounů. To jsou tedy zásady, které jsou opravdu nezvratné a můžete podle těchto zásad eh, si představit určité akce, které z toho vyplynou. Nejprve tedy, když jsme toho názoru, že musíme tyto schopnosti zachovat, pak eh, můžeme tyto schopnosti zachovat pouze za pomoci konkrétních eh, výrobních programů. Především v oblasti vývoje a výzkumu nových technologií spojených s produkcí a také s vývojem a výzkumem. Druhá zásada byla evidentní. Bylo tady řečeno, že jsme měli ve výrobě a ve vývoji tři evropská bojová letadla, z části ještě v této fázi jsou a dneska už je jasné, že tehdy jsme mohli racionalizaci provést, ale teprve dnes se ta racionalizace projevuje. Zachování těchto integrálních schopností samozřejmě není čistě národní záležitostí, žádná evropská vláda není schopná vyrábět a programovat eh, takovýto bojový letoun na národní úrovni. Investice jsou příliš vysoké a národní trh je velmi malý. Musíme se orientovat eh, na evropský rámec. Kromě toho je nesporná také eh, je nesporné zjištění, jak v USA, tak také zde a tento názor sdílí všechny průmyslové národy, že pro zachování těchto schopností odstup od programů například 30 eh, let, eh, například v těchto 30 letech se mohou ztratit ty schopnosti, které byly potřebné. Tomu můžeme čelit eh, za pomoci vývoje demonstračních projektů, přibližně každých 15 let. Tady jsou investice samozřejmě mnohem nižší než investice do vlastních vývojových programů, ale představují určitý můstek pro zachování těchto schopností. Také jsme izolovali tyto demonstrační programy a za pomoci těchto prostředků se nám musí poradit, podařit zachovat tyto schopnosti v rámci Evropy. Jestliže takováto iniciativa nebude provedena, tak se tyto průmyslové schopnosti v oblasti vývoje a výroby ztratí. A to velice rychle, včetně bezpilotních letadel. A to v průběhu nejbližších deseti let, jestliže eh, ne, podnikneme žádné kroky proti tomuto. Z toho se odvádějí některé nebo odvíjejí určité akce o nichž se zmíní eh, můj kolega Žorž. Děkuji. Eh, eh, na závěr tohoto našeho vystoupení bych chtěl říci, že ta analýza, která tu zazněla od členu Akademie pro vzdušný prostor, a to, co jsme vám my všichni sdělili, z toho tedy vyplývá, že v podstatě předkládáme určité návrhy, proto abychom se vyhli ztrátám na kapacitách Evropy. Já sám bych se chtěl ještě vyjádřit k těm prvním návrhům. Začnu tím, že samozřejmě velice dobře víme, že je třeba začít tím, že vyjádříme společnou operační potřebu. A tuto práci je třeba dokončit co nejrychleji, nemůžeme čekat. Je třeba zapracovat eh, v té oblasti technologií, tedy vyjadřit tu společnou operační potřebu. A když to říkáme, všichni si uvědomujeme, že těžko toho dosáhneme. V té předchozí generaci bojových letadel ta diskuze o tom, zda se nám podaří dosáhnout té evropské potřeby, to bylo těžké. Dosáhli jsme toho, ale bylo to těžké. A víme, že pro nadcházející generace vzhledem k samotné komplexnosti celého tématu to bude ještě těžší. A proto tu vyvstává zajímavá myšlenka. V podstatě je to o tom, že dříve než zahájíme tu diskuzi o společných operačních potřebách, tak je třeba zahájit uh, debatu o výzvách a o perspektivách, tedy o tom, jak ta vojenská operativní situace bude vypadat za nějakých 30 let. Později tedy, abychom pak následně mohli eh, jednodušším způsobem vydedukovat to, jaké jsou opravdové potřeby. A myslím si, že to je opravdu dobrá mise pro tu Evropskou eh, obranou agenturu. Pokud členské státy Evropské unie o to požádají, tak příslušní zodpovědní činitelé té agentury mohou přizvat ke stolu zástupce různých zemí a můžeme se pokusit dosáhnout té společné perspektivní vize. Druhým krokem pak bude to, že vlastně nějaká takováto studie už byla financována Nazývá se letecký systém pro Evropu a je to v podstatě výjimečná věc. Navrhuje velice praktické kroky pro to, abychom tedy měli určitou cestovní mapu, která nás povede k tomu programu pro bojová letadla. Ty hlavní prvky cestovní mapy v podstatě konstatují to, že prvky evropské obrané technologie se zachovávají, nicméně je tu nyní riziko, že o ně můžeme přijít, zejména eh, vzhledem k rozvoji elektroniky. To znamená, je třeba vykonat eh, všechny tyto přípravné práce, jsou velice nákladné, může to jít až do desítek milionů eur. Nicméně tato kapacita ztráty tu bude i nadále, pokud eh, ztratíme smysl pro modernizaci. To se týká jak těch operačních prvků a zároveň to umožní zachovat i tu průmyslovou kapacitu. Já nyní předám slovo kolegovi Bridelovi, který bude pokračovat eh, s těmi dalšími pěti body. Uh, Nejprve připomínku k průmyslové spolupráci a organizaci. Samozřejmě není naším úkolem provozovat průmyslovou politiku. Můžeme představit pouze fakta a příslušné dopady, která se, které se projevují eh, v zaměření, ale nemůžeme navrhovat organizaci. Přesto je nesporné, že konzolidace evropského průmyslu pro tuto odbornou oblast pro vývoj nových technologií, demonstračních projektů a pro zachování těchto schopností je nesmírně nutná. Existuje zde celá řada paralelních průmyslových schopností a z toho samozřejmě vyplývá, že je možné ušetřit na nákladech. Vzhledem k těmto skutečnostem, Musíme opustit klasické formy spolupráce a hledat nové formy eh, této organizace jsou zde určité možnosti, například vytvořit integrované průmyslové struktury pro každý jednotlivý program nebo demonstrační program a nebo založení integrované Eh, evropské firmy pro vývoj a výrobu bojových letadel. To jsou tedy možnosti, které tady také představíme. Zkušenost eh, ovšem ukazuje, že každý pokus průmyslové konsolidace je nereálný a většinou stroskotá, jestliže nestaví na demonstračním projektu a nebo určitém programu produktu to je potřebné pro spojení tam, kde tedy původně nebyly vidět žádné vyhlídky do budoucnosti a z toho vyplývá závěr, který se týká politiky a obrany, které musí učinit příslušná opatření. Tyto projekty samozřejmě nejsou samoučelné, ale jsou pokryty v rámci těchto potřeb. A to jsou samozřejmě určité připomínky z mé strany na závěr a teď předám slovo Davidu Marshallovi, který vám představí další závěry. Děkuji, Žorži. Takže několik bodů na závěr z mé strany a pak ještě úplný závěr od generál Brevota. V historii tu bylo mnoho nadnárodních programů v oblasti obrany. Abych řekl upřímně, ne všechny přitáhly zrovna ten nejlepší druh publicity. Ono nevždy je jednoduché vše provádět tak, aby to uspokojilo všechny. A aby to fungovaly, lidé musí přikročit ke kompromisům ale nám se podařilo to spustit. Samozřejmě tu byla celá řada úspěšných a v té komerční stránce jsme tu měli velice úspěšně um, skutky, které prokázaly, co vše je možné v danou dobu učinit. Uh, a myslím si, že v tomto případě bychom měli začít zřejmě s omezeným počtem národů, které tedy budou připraveny se účastnit, ale samozřejmě i nadále být otevření a ochotní při, připouštět i další zúčastněné strany, aby se do určité míry ale snížila konkurence mezi těmi produkty, ale zároveň se zachovala hodnota. Možná první věc, které bude muset eh, přikročit, aby se tedy povzbudilo vytvoření něčeho takového, eh, je zřejmě vyjádření naprosté politické vůle, tedy že Evropa si opravdu přeje, aby něco takové bylo provedeno. Pokud to tedy tak bude, můžeme eh, vybudovat operační demonstrativní program ty nové technologie, jak je velice zřejmě, budou muset být ukázány, otestovány, aby se zjistilo, že tedy ten finální výrobek je schůdný. A nové technologie, jak jste si vyslechli, ty samozřejmě musí sloužit ve prospěch daného cíle. To znamená, jsou tu potřeby, aby existoval dlouhodobý investiční plán. To neznamená, aby země dnes řekly, že vyčlení tolik a tolik financí, ale aby tedy řekly, jakým směrem si přejí kráčet. A pokud tu bude tedy tato vůle, tak to může vytvořit opravdu úspěšné eh, letectvo a letecký bojový průmysl a já doufám tedy, že jsme vás tímto nyní přesvědčili, že něco takového v Evropě opravdu potřebujeme. Eh, Žan, prosím. Ano, děkuji. Na závěr jenom takovou minutku, závěrečný dodatek, předtím než zahájíme diskuzi a kolečko tedy otázek a odpovědí. Já bych rád sdělil následující. Jistě jste z toho, co jsme tu řekli s kolegy, pochopili, že v Evropě ten průmysl v tomto odvětví je něčím výjimečným. To znamená, naše armáda, naše letectvo, podporované tímto průmyslem je velice efektivní, velice účinné. A nyní jsme v situaci, kdy se tedy věci nedějí nebo se dějí málo a je tu tedy riziko, že všechno toto postupně vymizí. My jsme tedy předložili určité návrhy, jsou tu samozřejmě i další nápady, nicméně, jak vidíte, za vším musí v první řadě existovat opravdová politická vůle. A my bychom byli rádi, kdyby tu nastala situace, kdyby evropští politici, šéfové státu a vlád se této problematiky chopili, a to dvěma způsoby aktivit. V první řadě je zapotřebí činit něco v rámci EDO, EDA, protože, jak tu již bylo řečeno, projekt EDA nemůže fungovat z vlastního podnětu. Musí tu existovat žádost určitého počtu členských zemí. Tedy je tu žádost na agenturu, aby se věnovala průzkumem těch výhledů, společných potřeb a pak je důležité, aby existovala určitá skupina, takový řekněme producenti, kteří by se věnovali té přípravné práce. Může to být první menší skupinka, která se následně bude rozrůstat, ale to musí vzejít z členských států a politici politiku. Pak je tu další věc, další způsob aktivity. Um, bude zasedat rada, my bychom se rádi um, zúčastnili v maximální uh, možné míře. Je třeba, aby publikum o té problematice vědělo, aby existovalo to vyjádření té politické vůle. Pane předsedo, to je vše. Končíme naši prezentaci a nyní čekáme na otázky kolegu. Děkuji, děkuji. Uh, a já si myslím, že ten váš výklad byl opravdu velice jasný dozvěděli jsme se mnohé. Mělo to i ten politický rozměr v souvislosti s hlavním tématem a já si myslím, že je opravdu důležité, abychom poukázali na ten současný paradox. Protože vaše vystoupení se neslo spíše v pesimistickém duchu. Vy tu říkáte, že je riziko ztráty kapacit v oblasti průmyslu bojových letadel. A pokud se podíváme na stávající situaci, tak máme pocit, že ten problém je spíše opačný, že toho máme mnoho. Máme tři programy evropského průmyslu, které si navzájem konkurují, co se týče vývozu. Takže spontánně nás asi nenapadne, že tu hrozí riziko úpadku. Spíše asi máme nyní pocit, že je to určitý nadbytek. Ale když jste to vsadili do té perspektivy a řekli jste, že tedy ta lhůta, o které hovoříme v rámci výzkumu a rozvoje, co se týče aktivního využívání nástrojů, takže tu hovoříme o nějakých 20-30 letech, to znamená několik málo desítek let, že tedy situace by se mohla vyvinout tímto směrem již za několik roků. A já jsem si velice rád eh, vyslechl i to, co je tedy důležitá informace, že i v tomto průmyslovém odvětví vše závisí od určitého technického rámce, který je předem definován a že v Evropě nemůžeme ani na úrovni rady, která se sejde na konci roku, není možné nějakým způsobem tlačit na nějaké úspory za každou cenu v té oblasti obrany. To znamená, že se musíme rozhodnout o tom, jaké kapacity si přejeme vytvořit, že musíme vycházet z potřeb, že třeba stanovit konkrétní cíle. Pokud cíle nestanovíme, tak to nemá smysl. To znamená, z hlediska diskuze ta strategie musí předcházet rozhodnutí o kapacitách. Já sám to považuji za logické, ale jak vidíte, při přípravě rady je tu mnoho těch, kteří mají i nadále pocit, že stačí jenom nějakých eh, pár prohlášení o těch společných kapacitách a pak tu budeme mít opravdovou strukturovanou obranu a že nemá cenu zvyšovat obranu ambicí. Z tohoto hlediska já tady vím, jaká jsou vaše očekávání, naše očekávání jsou obdobná i když si nemyslím, že by rada jako taková v prosinci měla možnost přijít s nějakými strukturálními rozhodnutími tohoto druhu. Spíše doufáme, že to budeme mít nějaké východisko z toho procesu, které povede eh, k přijetí rozhodnutí. Já sám mám konkrétní otázku. Týká se toho oznámení o dronech. Zaznělo to při otevírání salonu v Paříži tam tedy došlo k tomu prohlášení, že jsou k dispozici e, na spolupráci při výrobě dronů zde na evropském území. Považujete tuto cestu schůdnou, za schůdnou? Myslíte si, že ty tři firmy by mohly na něčem podobném spolupracovat, možná třeba i za účasti dalších aktérů? zda takovýto druh oznámení nějakého takového druhu projektu může může být vlastně určitým druhem budoucnosti. Je to reálné, je to schudné, to je tedy otázka na vaši adresu a pak tu máme další kolegy, pan Pašku. Well, thank you very much. Hi. Děkuji. Uh, Jsem rád, že vám mohu říci dvě věci. Nejprve bych chtěl znovu poděkovat za to, že jsme mě přizvali na k účasti na eh, fóru, bylo to velice důležité. A za druhé bych eh, rád pogratuloval eh, k tomu vašemu expoze. Myslím si, že to je přesně to, co potřebujeme pro to, abychom mohli stanovit, řekněme, naše priority a to jasně Rád bych začal tím, že konstatuji, že pravděpodobně nejdůležitějším faktorem, který by mohl utvářet, dávat formu našim požadavkům do budoucna. Za prvé eh, byly mise CASD, myslím si CSDP, a za druhé, to je to, co se vždycky skrývá v pozadí, a sice možnost Evropy obhajovat obránit se. Myslím, že víte, že jakmile začnete přemýšlet o vývozu letounů, pak eh, uvidíte, že musí dostat požadavkům těch, kteří je kupují. Ale když jsme mimo Evropu, tak je to pak eh, jiná věc. Ale v zásadě eh, tyto mise CSTP tady body budou a budeme potřebovat, aby náš letecký průmysl zvládl tyto mise. A za druhé, Ehm, nikdo nemůže říct, že Evropa je navždy bezpečná. V okamžiku, kdy dosáhla určité úrovně, tak tady vždycky budou nebezpečí rizika eh, do budoucna. Toto musíme vzít také mm, potaz. Myslím, že jsou tady eh, dva trendy, které se rysují. Za prvé, ehm, úroveň průmyslu, vojenského průmyslu těchto oblastí, které se trošku překrývají, protože e, víte, že je tady e, tendence e, takový několika, více alternativ, to bude i nadále pokračovat. A jsou tu letouny, které jsou schopny proniknout a, a mají obranou schopnost a to všechno mm, si myslím, že tyto, to, čemu říkám multirole, bude i nadále pokračovat. Asi to bude muset být skombinováno s bezpilotními letouny, eh, které eh, budou muset eh, žít svým vlastním životem. A druhá věc, víte, že vojenské odvětví, aby mohlo přežít a aby mohlo profitovat, Eh, z toho, co máme tady v Evropské unii, musí eh, nalézt takovou eh, část trhu, kde už kde existují civilní aktivity. Výzkum a vývoj to je jedna věc, jedna oblast, kde víte, že jsou finanční prostředky pro výzkum obecně a musíme najít kousek na trhu pro oblast obrany. A mluvíme o jednotném trhu. A okamžitě, když se podíváte nahoru na oblohu, tak je to jednotná um, um, um, obloha, o nebe. Takže tady musíte integrovat bezpilotní pil, letouny, vojenská letadla a všechno ostatní. Takže toto je druhá tendence, kterou tady vidím, tedy že civilní a vojenské odvětví půjde více ruku v ruce. A musíme přemýšlet o tom, jak bychom mohli eh, to vojenské odvětví trošku uspůsobit požadavkům civilního eh, mm, oblasti. A chtěl bych ukončit tím, že řeknu toto. Vy jste řekl, že potřebujeme, pan Marshall to řekl, že potřebujeme um, flexibilitu v průmyslu, tak abychom mohli reagovat na požadavky a to i hned. Ale Toto, tady musíte být způsobili průmysl. Průmysl, který bude ozdraven, který um, se jen tak nezbudí a neřekne, aha, tak teď musíte udělat to nebo ono. Musíte uschopnit um, průmysl tak, aby mohl eh, vyrábět, aby mohl si ponechat tuto flexibilitu. Ale vzhledem k radě v prosinci se ty poslední zasedání rady, které se zabývalo těmito otázkami, bylo v roce 2008 na začátku krize. Řada věcí se kumulovala v tomto mezidobí a vlastně ne všechny byly úplně pozitivní, spíš naopak došlo k tomu zhoršení, řekl bych, v mnoha oblastech, které se týkají evropské obrany. Takže možná, možná si uvědomujeme, že, jsme, eh, že očekáváme příliš mnoho od eh, rady. Proto bychom měli se pokusit zajistit, aby, ehm, ta, aby rada učinila větší rozhodnutí, která otevře eh, cesty, na kterých budeme pokračovat, a mm, tak, abychom mohli i nadále ehm, sledovat celý systém. A ještě co se týče rady, myslím si, že jsou tu ehm, dvě potřeby dvě věci, které jsou důležité. První věc, něco jako moratorium, tak aby eh, země přestaly snižovat eh, rozpočet eh, v obraně. Takové moratorium nějaké. A druhá věc, a to je něco, co jste možná také řekli. Možná, že potřebujeme něco jako politické prohlášení o tom, co si Evropa co chce Evropa udělat? Protože když například eh, si řeknete, že Evropa chce být velkým mezinárodním eh, hráčem, pokud tím chcete být, tak si musíte zachovat eh, své, své technologické znalosti. Ty pořád máme, nebo výhody máme je, ale můžeme je ztratit. To znamená, když si chcete ponechat tyto technologické výhody, tak musíte se obrátit nebo udělat něco v oblasti civilního i vojenského letectví. A proto co to jsou věci, které by měly být obsahem tohoto politického prohlášení, obecného prohlášení rady. A v okamžiku, kdy budete vědět, že rada um, položí tento strategický základ, tak můžeme požádat i členské státy, aby to udělali. Pak budete vědět, že se dostanete do další fáze a to bude možná moratorium, v kterém řeknete, požádáme státy, aby to udělali. Možná, že některé státy to už dělají, se třeba snaží udržet 3 HDP na toto. A to je, myslím, důležité i e, vzhledem k tomuto aspektu. Takže jsem si vědom toho, že vy zase chcete, abychom nezapomněli na tom, jak je to citlivý pro, problém, jaké problémy má vůbec tento průmysl. A myslím, že víte, že určitě můžeme zvážit další spolupráci tak, abychom e, učinili správné rozhodnutí ale aspoň, e, aby část z nich byla správná, těch, která uděláme v prosinci. Děkuji. Děkuji, pan Zemke. Já především e, chtěl poděkovat za to, že Forum našej e, podkomisji. Téma vůbec v našem podvýboru je součástí této debaty. Já to chápu jako určitý podnět pro široce pojatou diskuzi. Možná určité teze mohou zbuzovat kon, kontroverzní názory, ale myslím si, že některé problémy jsou opravdu vyostřené a to nám umožňuje udělat určitý závěr a také dospět k racionálnímu řešení. Já jsem se ve své zemi zabýval celou řadu let výrobou bojových technik a problémy, které tady zmínili oba pánové, to jsou také otázky, kterými by se měly vypořádat žádat všechna ministerstva obrany jednotlivých zemí, které berou své členství v NATO vážně. Polsko patří k těmto zemím a my jsme jeden ze dvou, tří států, kde rozpočet neklesá. 2% HDP jdou na obranu a Velká část z toho jde na modernizaci bojové techniky, letecké techniky. Například také chceme přejít ze sovětské techniky na západní techniku. Další problém. Všechno začíná tím, že v našem podvýboru všichni dobře víme, že všechny konflikty se rozhodují ze vzduchu vojenské cíle. Nemůžete zasáhnout, když nebudete mít dominantní postavení ve vzduchu. Druhý problém je, že vojenská technika, především letecká technika, je velice komplikovaná a také finančně náročná. To víme velice dobře, kolik může takový bojový letoun stát. A z mnoha důvodů věnujeme čím dál tím větší pozornost těm bezpilotním letounům. To je zcela oprávněné. Jedná se o to, že ztráty lidských životů, tedy humánní ztráty, jsou velice citlivým tématem a proto se tedy přestoupuje na, nebo přechází na tyto bezpilotní letouny. Pane předsedo, vy jste právem poukázal na zásadní otázku, kterou musíme zodpovědět. Zda tedy EU musí nebo by měla eh, vytvořit vlastní kapacity v oblasti výroby bojových letounů. Odpověď na tuto otázku je nesmírně komplexní. Většina členských států EU pokud jde tedy o bezpečnostní politiku. Takže nikoli v EU, ale NATO je tou rozhodující veličinou. My jsme členy NATO a chceme mít bojové síly, které budou kompatibilní s NATO. A proto si musíme položit otázku, zda EU má také vlastní kapacity nebo má mít vlastní kapacity mimo nasazení NATO a zda by také vlastní bojové nasazení vůbec EU měla realizovat tedy za pomoci bojových letounů, vojenského letectva v Líbii a v Mali, to byly samozřejmě příklady, ale uh, vy jste byl dostatečně eh, zdvořilý, že jste řekl, že bez americké podpory by vůbec nemohla tato nasazení vykázat nějaký úspěch. Co bychom tedy měli v této oblasti učinit? Chtěl bych zmínit ještě některé další prvky v této diskuzi. Diskuze o bojových letounech páté generace. To je první bod. Ano, měli bychom spojit naše úsilí, abychom v Evropě vyvinuli stroj páté generace. Američané, Rusové a Číňané možná také to právě dělají, ale můžeme si vůbec něco takového dovolit? Já si myslím, že ovšem nemáme žádnou jinou alternativu. Druhý problém, který vůbec nebyl zmíněn, musíme se také trošku přeorientovat, pokud jde o vnímání bojových letounů. Se všemi těmito stroji jsem letal, Smiráž, Gripeny, Eurofightery, se všemi typy, ale nejnovější stroje jsou především platformou pro Eh, přepravu bojových prostředků a také výzvědných prostředků. Jestliže diskutujeme o nové generaci, tak musíme věnovat velkou pozornost eh, bojovému, eh, bojové identifikaci. Můj závěr by byl tento. Je to opravdu obrovský problém, velice finančně náročný. Tady hovoříme o x miliardách eur, ale všechno to vyžaduje dobrou vůli, politickou vůli, politickou kapacitu pro rozhodování a já bych navrhoval, abychom se soustředili na tu diskuzi, kterou, jak pan předseda právem zdůraznil, musíme najít odpověď na otázku, zapotřebujeme vlastní kapacity. Já jsem pro Děkuji, já si dovolím pouze malý dodatek, co se týče té součinnosti s americkými protějšky. A já bych řekl, že americký přínos při těch leteckých operacích v Libii a v Mali, i když byl tedy rozhodující a zůstane rozhodující, tak ta kapacita zasáhnout jako první, jak tu zmínili naši řečníci, ta kapacita tu existuje nezávisle na všem. A chci připomenout, že francouzská letadla Rafale zasáhly v Bengazi v březnu 2011 a učinili tak bez jakékoliv vnější podpory, ať tedy eh, se na nějaké předběžné zásahy těch libijských zařízení či zásobování uh, Tedy je důležité říci a zpřesnit to, že Evropané, tedy konkrétně Francouzi, mají k dispozici kapacitu zasáhnout jako první a to nezávisle od americké podpory či přínosu. Ta je samozřejmě nevyhnutelná, co se týče zásobování informací a podobně. Tedy toto je důležité upřesnit. Andrew Duff. Předsedo, vzhledem k tomu, co říkal pan Pašper, i když to, to respektuji, tak myslím, že není realistické očekávat, že všechny členské státy zastaví e, snižování e, rozpočtu vojenského za daných podmínek. Mohou říct, že tak udělají, ale neudělají, pokud e, chápete, co tím chci říct. Myslím si, že musíme udělat následující. Musíme prokázat, že účinnost nákladů a zlepšené technologie. Toho můžeme dosáhnout tím, že dáme dohromady naše úsilí. A aby mohl průmysl eh, na prosincovém zasedání rady přijít s dobrým projektem, zaměřený na novou generaci vojenských letounů. A abychom mohli dokázat, že Evropská obranná agentura není dostatečně využívána využívaným nástrojem, který by měl být využíván daleko více. Myslím si, že by to byl daleko lepší přístup. A věřím, že toto průmyslové odvětví je schopno toho docílit. Myslím si, že toto by bylo velice dobré, kdyby premiéři um, se mohli na tom rozhodnout. A souhlasím, že nemůžeme zase očekávat příliš mnoho od Evropské rady, tedy jejího zasedání. Co se týče nějakých velikých strategií. Ale musí se udělat vážná rozhodnutí o zakázkách um, v obranné oblasti a využití výzkumu, vývoje a té agentury pro obranu. To, myslím, by byl krok předu. Otázka Eh, obchodním jednáním mezi EU a USA, která právě začínají. Pánové, schvalujete začlenění těchto zakázek z obranné oblasti do jednání, anebo ne. Schvalujete to, aby se stali součástí těchto jednání, či ne. Děkuji, že jste se vyjádřil právě k tomuto tématu, protože to nás právě rozdělovalo a je to důležité. Nyní se tedy obracím na eh, kolegy, aby zareagovali. V první řadě vy, pane generále. Dámy a pánové, vážení poslanci, já děkuji za velice konstruktivní a zajímavé otázky. Já bych chtěl objasnit několik bodů, které spadají do mé kompetence a poté odevzdám slovo mým kolegům, protože eh, ty další body zase spadají do jejich kompetencí. V první řadě tu zazněla otázka, ohledně těch bezpilotních letadel a oznámení o průzkumných a pozorovatelských bezpilotních letadlech. Já bych chtěl říci, že to téma pozorovatelských a průzkumných bezpilotních letadel mobilizuje všechny uh, podstatě všichni o tom hovoří, všichni říkají, že jsou v této věci něco schopni učinit. Nicméně zatím jsme neučinili krok dopředu a mezi tím američané již pokročili. Takže zapotřebí se podívat i na to, že vojenská letadla a bojová bezpilotní letadla, v tom existuje rozdíl a my bychom zde měli pokročit. To je nějaké jiné téma než u těch bojových letadel. Nicméně i ta má druhá připomínka z toho bude týkat ten způsob, jak eh, v tom oznámení byl tento problém nastolený demonstrativně, tak to prokázalo jasně, co je třeba učinit. Máme tu tři země, které se pokoušejí, tedy jsou to tři průmyslové země, které se snaží vytvořit základ určitého programu. A my si myslíme, že to je efektivní přístup. Máte omezený počet států, nějaké dva, tři, a ty se opravdu budou velice silně angažovat v dané oblasti, stanoví jednoho hlavního šéfa, silného šéfa, který pak může zajistit pokrok v tomto programu tedy eh, v té oblasti bezpilotních letadel je to trošku jiné. Tady my konstatujeme, eh, že se jedná o pokusy vytvořit takové prostředí, které by mohlo vést k úspěchu a k efektivitě. Pane Pasku, děkuji vám i za vaši připomínku. Já bych tady chtěl zdůraznit, že pro Evropu je velice důležité, aby sama byla schopna se ubránit. Samozřejmě, že to je téma výsostného významu i pro vás poslance, kteří zastupujete evropské občany, tedy že je třeba je i umět bránit. A já bych chtěl říct jednu věc. V Evropě máme, ať se jedná o NATO nebo tedy o Evropu, tak jsme často nasazovali naše vojska do těch zahraničních vnějších akcí a letadla, které projektujeme a které byly velice efektivní, to jsou ty samé, které zajišťují i naši bezpečnost. Jsou stejně efektivní, používají stejné systémy, jsou stejně vyzbrojené. A na druhé straně eh, bych chtěl ještě připomenout, že bezpečnost Evropy nezačíná na jejich hranicích, ale daleko za hranicemi. No a skutečnost, že jsme aktivní, v oblasti i evropských sousedů, to je důležité, protože například celá středozemní oblast je taková zahrada Evropy a tam existují naprosto zřejmé hrozby. A čím více se ty hrozby přibližují, ať jsou to operace v Libii nebo v Mali, tak ty letadla vzlétaly u nás v Evropě a zabezpečovaly ty vojenské mise. Tedy, pane Pasku, to je opravdu úlohou obrany Evropy. Dále tu zazněly poznámky, které se týkaly exportu. Export, jak velice dobře víte, to je velice důležitá oblast, eh, napojená jak na mezinárodní vztahy, na mezinárodní vlivy a strategie. Je to dobré, ale abychom mohli vyvážet, tak je v první řadě třeba co exportovat. A pokud nemáme nic, tak ztratíme ten náš vliv ve světě. A to by byla opravdová katastrofa. Stejně tak tu zaznělo tedy, že známe ty vícečetné kapacity, ať to bylo eh, v konfliktu v eh, Mali nebo v Libii, ať to byly Rafale nebo jiná letadla, tak vlastně naše letadla byla multifunkční a zajistila naši leteckou převahu, byla schopná útočit, byla schopná vykonávat průzkumné lety, útočné lety a nejrůznější funkce v rámci mise, to je tedy velice důležité a to by mělo být takovým orientačním vodítkem i u těch budoucích programů. Dále propojení s civilním průmyslem, to tu už naznačil kolega Maršál. Jednotný trh, jednotné nebe. Tady je ale jasné, že existují důležitá propojení, zřejmě kolega Maršál se k tomu ještě vyjádří. A tato propojení v podstatě vedou k tomu, že efektivita civilního letectva by mohla vést k tomu, že tedy se otevře i v tom civilním letectví i pro ta bezpilotní letadla. Ono je to složité, ale může to k tomu vést. Tedy určité propojení mezi vojenskými a civilními aktivitami existuje. A co se týče těch dalších bodů, já tu nebudu odpovídat na vše, nechám některé dotazy kolegům. A chtěl bych poděkovat panu Zemkemu za jeho dotazy tak, jak nám řekl, že tedy jeho země Polsko se zajímá o tuto problematiku. Nicméně problém průmyslu zaměřeného na výrobu bojových letadel, to se netýká jen vaší země, to se týká všech evropských zemí a oblasti, kde se používají tato bojová letadla, jsou poměrně rozsáhlé. Existují evropské země, které jsou dobrovolnické, ale ty země, které by si tak přáli, by neměly mít strach se zapojit do takových programů, ať už jako dodavatelé součástek, anebo prostřednictvím technologického výzkumu, to, aby bylo ještě lepší. Ono to není drahé a je to velice důležité pro budoucnost. To znamená, tyto dobrovolnické země by mohly být právě dobrovolníky v oblastech, kde jsou kompetentní. Pak ty dotazy napojené na NATO. Evropská unie by měla posílit své vlastní kapacity. Samozřejmě existuje společný bezpečnostní prostor a ten zajišťuje NATO společná bezpečnost, a tady já opravdu trvám na tom výraze společná, tady by na to nemělo být vnímáno jako nějaký deštník zaštiťující nebo nějaká pojistka. Na to je prostě jenom společenstvím národu. Sílou NATO je vlastně součet sil těch zahrnutých národů. Už jsem zmínil, že Spojené státy americké nechtějí přispívat více než 50% do aktivit NATO. A těch dalších 50% to musí velice dobře zajistit eh, ty evropské země. Já připomínám, že když jsem byl zodpovědný za vojenské operace vojenského letectva, tak jsem zaznamenal a věděl jsem tedy, že američané se stáhli, že se nechtějí účastnit na operacích, které vedly evropské země. A my jsme si tehdy mysleli, že něco takového není možné, ale už se tak stalo dvakrát. Bylo to v Libii a bylo to na Mali. Na Mali to bylo markantnější, protože na začátku vlastně zasáhli a pak se stáhli. Takže my jsme ukázali naši evropskou kapacitu, jak to ostatně zmínil i pan předseda. A další oblast, která souvisí s NATO, to je problém standardu. To ještě není dostatečně propracované. Skutečnost, že Evropa vyvíjí své vlastní letectvo, má své vlastní technologie, to znamená, že Evropa by měla být schopná prosadit své vlastní standardy ale jak tomu dochází nyní? Standardy jsou definovány z USA, to znamená, výhody získává jejich průmysl a nikdo není schopný odolávat. A oni jednoduše vnucují své vlastní standardy všem ostatním. Takže je důležité, aby si Evropa vyvinula své vlastní standardy, aby se z té závislosti vymanila. Pak ještě dvě připomínky, než dám kolegům slovo. Už tu zaznělo, že ta Evropská bezpečnostní agentura není příliš eh, exemplárně využívána, to je pravda. Ale jak jsem již řekl, jak jsem řekl, tato agentura má dobré mise, které mohou být zveřejněné. Samozřejmě rozpočet tento agentury je nedostatečný, takže je třeba jí dodat více prostředků, ale ještě než budeme hovořit o rozpočtu, tak eh, ty mise, ty nejsou velice drahé, co se týče rozpočtu, ale je třeba tedy stanovit tu jasnou perspektivu, tu společnou vizi, tu společnou vizi a to by byla taková dobrá mise, jak právě, eh, kterou bychom tu agenturu v Evropě pověřili. Ona by navýšila svoji úroveň a něco takového si myslím můžeme udělat. Takže pak otázka, zda souhlasíme s těmi jednáními ohledně veřejného trhu v oblasti uh, obrany s Amerikou. Tady asi nejsem kompetentní, proto abych tu eh, hovořil o výhodách či nevýhodách. Určitě jsou tam výhody i nevýhody, ale k tomu se asi vyjadří lépe mý kolegové. Nevím, kdo z vás pohovoří jako první. Uh, Děkuji, já bych se chtěl vyjadřit první k těm dvěm věcem, v první řadě k tomu, co řekl pan Pasku. Je to klíčová otázka, kterou jste nanesla, a to je otázka toho, jak v Evropě eh, budeme chtít integrovat to, co eh, vydáme do komerčního výzkumu a technologií, a jak to budeme chtít integrovat do eh, letecké oblasti a co budeme potřebovat v oblasti obrany. Teďka eh, tady máme sektory, které, eh, kde aktivity nejsou propojeny, ale je to velký rozpočet, alespoň se znovu mm, bude objevovat v komerčním sektoru. A celý ten program byl dán dohromady průmyslem s tím, že to bylo nezbytné. A vlastně tady se nevykazují žádné vztahy mm, a není tady propojení s tím, co je zapotřebí v obraném sektoru. A nevím, proč by to ale tak nemělo být. To je jako když provozujete společnost a řeknete, že tady máte vojenské věci a tady zase budete dělat komerční letadla a mm, ty obě oblasti spolu nekomunikují je to šílená situace a jsem si jist, že bychom tady mohli udělat něco lepšího. A myslím si, že odvést lepší práci to je přesně to, co, o čem mluvil pan Dav protože ono tady bude méně peněz. Ano, já bych byl strašně rád, kdyby každý mohl dosáhnout těch 10% nebo čísel, která jsou nezbytná, ale realita je taková, že toto předpokládat nemůžeme. A ani bych neřekl, že to takto můžeme naplánovat, takže musíme být účinnější. To je jediný způsob, jak to vyřešit. A nemůžeme být eh, efektivnější, eh, pokud nebudeme integrovat tyto dvě oblasti, ale také pokud nebudeme mm, upřímně řečeno lépe integrovat zákazníka. Protože tato fragmentace ta vede k tomu, že jsou tu větší náklady. Takže na obou stranách, jak zákazník, tak průmysl, účinnost je heslo, které musíme sledovat a na které se musíme soustředit. A ano, myslím si, pokud bychom mohli získat nějaké politické prohlášení v prosinci, tak by e, to mělo obrovský účinek. E, cítím, že průmysl e, tady sedí a říká, my můžeme něco udělat, chceme něco udělat, ale jak investovat peníze říct našim akcionářům, že to je dobrá věc, když nemáme tušení o tom, jestli naši klienti eh, se eh, dají dohromady a budou Ehm, chtít, abychom sledovali tuto vizi do budoucna. A pak ještě ten bod, který se týká ehm, obchodních setkání, obchodních jednání z USA. Myslím, že přesně neznám detaily eh, těchto obchodních ehm, rozhovorů, ale dovedu si představit, že se to točí kolem toho eh, dvousměrné, toho hesla tu dvousměrná silnice. A dvousměrná silnice, eh, to, co dostaneš něco ode mě, já dostanu něco od tebe, tak aby to bylo férové pro obě strany. Máme tady hezký výraz pro to v Británii, Znamená to mít rovný, stejný mravrovací prostor, level playing field. Mm, my tomu říkáme, protože to, to angličtině slovo play, hrací prostor, ale stejně je to něco, co myslím si by rád měl průmysl, ale obávám se, že je to dost nerealistické, protože i kdyby eh, administrativa americká podepsala díl, který řekne, že kongres to zamítne, tak by to kongres pardon, zamítl, protože způsob, jak funguje americký mm, eh, systém, neumožňuje uh, E, něco jiného než e, rovný manevrovací prostor. A upřímně řečeno, když tady mluvíte o plánech, e, tak se musíme na to podívat realisticky. A je tu ještě další důvod proč potřebujeme nezávislost v tomto sektoru. Protože kdo ví, jak bude vypadat budoucnost, pokud budoucnost bude ponechána v rukou jiných lidí. Děkuji. Ich Rád bych se vrátil k té iniciativě Evropské bezpečnosti agentury, kterou zmínil pan předseda, byli bychom se přikláněli asi k tomu, že bychom řekli konečně, protože všechny eh, ty zkušenosti s vývojem bezpilotních letounů, to je příklad současného v evropského selhání, protože můžeme říci, že už 15 let se pokoušíme mít příslušné prostředky a e, vyzkoušet tyto prostředky na výzkum. Bohužel se nám to nepodařilo. O důvodech si myslím, si myslím, bychom mohli diskutovat dlouho, ale je to skutečnost. A dnes tedy ozbrojené síly přiklánějí eh, k tomu, že objednávají a kupují bezpilotní letouny můžeme si položit otázku, co je na tom špatného. Nejsou to přece tak strašně drahá letadla, ale musíme se zamyslet nad tím, že za prvé jsme závislí na technologii a technice příslušné dodavatelské země. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že například, a teď se vracím k předchozí poznámce, že Eh, takovéto prostředky eh, podléhají určitým restrikcím v oblasti technologie, využití a dalšího vývoje. Drastický příklad byl tady že eh, předložen. Nebylo možné dosáhnout registrace v Německu, protože design responsibility zodpovědnost za, tato, za tyto letouny je na straně Ameriky ale oni nejsou ochotni toto přiznat. Takže je třeba Eh, všechny tyto eh, záležitosti zohlednit v oblasti počítačové techniky a síťového proto, propojení. Takže tady se ztrácí eh, samostatnost a nezávislost, když se nakupuje v zahraničí. Dále se hovořilo o tom, že se vzájemně ty problémy překrývají. Není tomu tak, že bychom měli tady technologii, o tom, jak už hovořil pan Zemke, jsou to opravdu nej, takové ty nejvyšší stupně e, vývoje ale součásti eh, najdeme samozřejmě i v těch to integrovaných technologiích. Není to jenom integrovaná technologie a strategie, kterou tady musíme sledovat. Mimo jiné, již v rámci Evropy, v rámci té Evropské bezpečnostní agentury jsme to už udělali ve smyslu určité autonomie. Vlastně každý systém se ještě rozděluje na příslušné technologické schopnosti a novednosti a tam potom vidíme, kde dochází k určitému eh, překrývání. Samozřejmě je to v rámci vojenských vlastností, ale také se zde překrývá užití civilní a vojenské. O tom také už se zmínil David Marshall. Kromě toho víme, že je třeba ještě mnoho udělat. Na začátku je samozřejmě ta společná potřeba. Máme tady iniciativu prohlášení výrobců z oblasti Eh, těch průmyslových zemí, které jsou na vysokém stupni vývoje průmyslových bojových letounů. Na druhé straně se hovoří o potřebě harmonizace, abychom mohli dospět k společnému závěru. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pan předseda. A já ještě bych chtěl říci na závěr několik slov, říká pan předseda. Poté, kdy jsme zdůraznili průmyslově operační a geopolitický aspekt, rád bych se vrátil k pragmatickým aspektům a to jsou rozpočtové aspekty. Znám je velice dobře, protože když jsem byl činný ve vzduš- leteckých vzdušných silách, tak bylo třeba se velice často rozhodnout mezi rozpočtovými možnostmi a operační kapacitou. Nyní prožíváme rozpočtovou krizi, ale můžeme konstatovat,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 Dříve, než bychom se měli přestěhovat, tak bychom se měli spíše seskupit a vytvořit určité systémy pro spolupráci. Nemůžeme říci, jak se často stává, že na to nejsou peníze. To není pravda. Máme méně prostředků, méně peněz. A to není to samé. To znamená, že tyto peníze musíme vynakládat lépe a také koordinovaně. Kromě toho jsem tady již zmínil studii Systém pro Evropu. To je opravdu obsahově velice vynikající studie s velmi praktickými věcmi. Například eh, na období 2012 eh, až 2017 je třeba zdůrazňovat eh, technologické aspekty. To není zas až tak drahé, protože technologický výzkum stojí desítky milionů eur a Následně po roce 2017 až do roku 2022 se navrhují určité technologické demonstrační projekty. Tam je třeba učinit určitá jednotlivá opatření, komunikační aspekty a podobně. To je velice důležitý úkol pro Evropu. A teprve po roce 2022, když budeme společně pracovat a společně něco vytvoříme, by toto všechno mělo vést k programu, který bychom měli představit a pak bychom mohli počítat již s několika miliardami eur. Do té doby můžeme doufat, že se evropská ekonomika překlopí do růstu. Chtěl bych ještě zmínit něco, co by se týkalo situace v posledním sdělení komise. Navzdory rozpočtovým škrtům všechny státy EU, když se spojí, dávají více na obranu než Čína, Rusko, Japonsko a USA. Máme tady určité marže. Víme, že Čína a Rusko vyvíjejí bojové letouny nové generace. To bychom měli my také dělat zohlednit. A tím skončím. Děkuji, pane generále. Zmínil se te a já jsem si také všiml, že naše letouny jsou Eh, předmětem pesimistických rozhovorů, ale vy jste nám dal určitou naději. Děkuji všem účastníkům této diskuze a myslím si, že jste dali odpovědi na velice důležité otázky. Myslím si, že vojenské letectvo to je symptomatická záležitost a týká se celé obrané kapacity obraného průmyslu a otázky, které zde zazněly, představují těžiště toho, co bychom se chtěli dozvědět, co bychom chtěli dělat. To znamená prosazovat strategickou nezávislost a autonomii Evropy, zachovat eh, naše průmyslové a technologické základy a ještě jednou opakuji, že doufám a myslím si, že není nutné čekat na rozhodnutí které by bylo spektakulární nebo definitivní ze strany rady, ale pokud rada může zahájit nějaký proces, který by umožnil v pravidelných intervalech přijímat příslušná rozhodnutí, opravdu strategická rozhodnutí, tak si myslím, že to bude opravdu pozitivní záležitost a doufám, že můžeme doufat alespoň v tuto možnost. Uvidíme, zda to můžeme očekávat. Děkuji vám všem za účast na naší schůzi, za prezentaci budeme vám stále naslouchat. Eh, neváhejte, obraťte se na nás v případě potřeby a ještě jednou děkuji všem hostům. Tak, dámy a pánové, vážení kolegové, budeme pokračovat v naší práci. Následuje workshop. Půjde o společnou politiku obranou a bezpečnostní. Mm, máme čest a potěšení přivítat mezi námi kolegy, kteří jsou vysoce kvalifikovaní, uznávání eh, v oblasti obrané eh, ale tento workshop musíme vidět v souvislosti se zprávou, kterou dala, mm, sepsala paní Kopa, což je e, mm, zpráva našeho podvýboru k evropské bezpečnostní a obrané politice. Zpráva z tohoto roku mm, bude mít zvláštní význam, protože slouží k přípravě e, zasedání e, Rady v prosinci a tam právě půjde o otázky obrany jak už známo. A pokud budeme chtít zohlednit náš původní mandát a sice realizace společné bezpečnostní a obrané politiky, tak bychom pochopitelně rádi touto roční, eh, výroční zprávou pokryli i jiná témata a ukázali stanovisko parlamentu tak aby vešlo ve větší známost právě vzhledem k zasedání rady. Pozvaní hosté jsou už zveřejnili z eh, různé publikace, účastnili se konferencí na téma dnešního dne. Jde o to, jaké priority bychom si měli stanovit, jak, jaký možný příspěvek tu existuje, v jakém směru se budeme ubírat Tento eh, měsíc bude zveřejněna například studie Institutu Evropské unie pro bezpečnost. Pan Misiroli je také přítomen a může mluvit o mm, vojenských kapacitách. To je velice eh, dobrý, zajímavý dokument. Je to dobré shrnutí. Máme tady čtyři řečníky, kteří budou hovořit eh, po sobě a pak můžeme začít diskuzí po mé levici sedí eh, že, Kolmo, který eh, zastupuje Institut Egmont, pak je tady eh, Jan Techo z Carnegie z Brusela, dále Antonio Misiroli, ředitel Institutu pro bezpečnostní studia a pak Alessandro Marone, Institut pro mezinárodní záležitosti v Římě. Uznávaný institut. A hned bych chtěl předat slovo panu Kolmonovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám srdečně za pozvání. Pro mě je těžké eh, skrývat, že toto téma je velice zajímavé. Já doufám, že na zasedání Rady v prosinci eh, budeme mít jasné hlavní směry top-down o stavu eh, naší obranné eh, evropské politiky. A je to nejenom CSTP, ale je to také evropská obraná politika. Jsou tady tři takzvané koše a byl jsem požádán, abych nepoznamenal něco k tomu prvnímu koši, kdy se jedná o operace, operace akční činnost. A tady eh, rada sama už předložila některé otázky. Eh, první je, jak zvýšit eh, účinnost našich CSTP operací a jak um, správný čas rychle, preventivně využít našich schopností. A k tomuto tématu bych rád přednesl šest prvků. První, prvním jde skutečně o operační záležitosti, operace. Nastartovat vojenské operace, to je věc, kterou se musí umět. To je základním předpokladem eh, pro eh, šéfy stát. A to v dialogu s parlamenty, s národními parlamenty, ale myslím si také s tímto vaším parlamentem. A když se podíváte zpátky na operace, které jsme dosud eh, provedli v Evropské unii, tak eh, absolutně není eh, důvod být, aby byl člověk zklamán. Řekl bych spíš opačně. Co po celou mou kariéru jsem měl eh, privilegium být eh, zaangažován do celé řady eh, operací spojených s krizovým řízením, a buď to bylo v kontextu s OSN nebo NATO, ale i Evropské unii. A kdy, mohu říct, že každá vojenská operace, kterou jsme provedli v Evropské unii, pokaždé jsme splnili vojenské úkoly, pokaždé jsme dosáhli našich vojenských cílů. Je to skutečně unikátní situace když se na to podíváme v celosvětovém měřítku. Takže máme důvody na to, aby, proč můžeme být hrdí. Samozřejmě poté, když úspěch byl docílen, tak ono je pak jednoduché říct, podívejte se, tady šlo jenom o menší operace. Ano, a, a nebylo v tom tolik eh, nebezpečí zase, nešlo o tak velké riziko, ale mohu vám zaručit, že eh, během plánovací fáze Všechno toto vždycky vypadá úplně jinak. A úplně jinak to vypadá zase z politického hlediska. Ale na politické úrovni ta skutečná otázka, kterou bychom si měli položit k našim operacím, je, jestli jsme dosáhli opravdu během těchto operací našich eh, politických cílů. Eh, jde o strategické cíle. A tady už to vypadá jinak. Eh, jinak proč? Protože naše vojenské operace zas nebyly tak moc inspirovány globálním evropským bezpečnostními strategiemi e, i když se vší úctou k tomuto byly spíše inspirovány dobře zamýšlenými e, jinými aktéry. Tady můžeme udělat něco dobrého, tak to udělejme. A my jsme to udělali. Takže z taktického hlediska jsme vždycky docílili úspěchu. Myslím si, že první eh, lekce, kterou se můžeme naučit, je, pokud chceme zvýšit účinnost a eh, viditelnost eh, operací CSDP, tak bychom měli zajistit, aby byly součástí celkové evropské globální bezpečnostní strategie. Strategie, která bude doplňovat strategii, kterou jsme stanovili v roce 2003. Pod číslo dvě jednat preventivně. Už v roce 2003 jsem říkal, ale přesto operace v Libii a na Mali nám ukázaly opět, že preventivní akce nebo akutní, akutní intervence um, ukazují některé strukturální slabiny v Evropské unii. Řešení ad hoc už jsou přežitá. Ukázala se, že se lhala. Potřebujeme permanentní eh, strategie. A první je ústředí, to je jasné. Druhá věc eh, je, jsou eh, jednotky, které to provázejí. A tady bych se chtěl s vámi podělit o jeden poznatek, který se týká těch bojových jednotek. V roce 2003 jsme byli hrozně nadšení operacemi v Kongu a rychlými výsledky, které jsme dosáhli tam. Tam pracovala jednotka, která byla dobře strukturována a která sledovala své úkoly. Byla eh, skutečně eh, dobrá, vedli jsme tam boje a byli jsme velice nadšení, eh, že během této intervence ehm, dokonce se uzavřela i nějaká smlouva. To je v pořádku, ale obecné očekávání je takovéto. Ať jakákoliv krize, ta krize Eh, eh, by neměla zasáhnout i vojenské eh, jednotky. To je ale přesně o svět obrácený na ruby. Protože bojové jednotky jsou velice dobrými, cennými nástroji, pokud jsou součástí tohoto koše těch doprovodných jednotek. A tady je zapotřebí i námořních a vzdušných jednotek a také zvláště pozemních jednotek, všech dohromady. Takže tady před sebou máme něco, co je mezi koncepcí pozemních jednotek Evropské unie a NRF NATO. Jednak pozemní jednotky Evropské unie a jednotky NATO, ale e, neměla být ani jedna z těch oblastí menší. Je to něco, čeho můžeme dosáhnout? Ano, protože už to děláme, děláme to dnes ne tím, e, e, my to všechno propojujeme a Jak budou využity tyto standby jednotky v kontextu Evropské unie v rámci eh, jednotlivých operací nebo NETA? to bude diktováno krizí, která bude existovat. Tady mluvíme o eh, stavu evropské obrany jako takové. My v Evropské unii bychom měli mít takzvaný koš o něk jednotek standby, které by mohly nám eh, umožnit rozvinout jednotky, které budou fungovat v terénu, tak abychom mohli splnit všechny úkoly, které jsme si přece vzali. Takzvané eh, úkoly z mm, Petrohradské úkoly. A když vytvoříme takovýto koš eh, jednotek standby, tak to už pak eh, nemůže být zajímavé jen pro jeden nebo dva státy. Všechny státy budou muset do toho eh, vstoupit. A to znamená automaticky, že tady bude větší férovost, budeme více sdílet zátěže a podle mého názoru brzy se dopracujeme k nějakému novému finančnímu aranžmá. A to jsou právě tři hlavní charakteristické body nebo kritické hlasy, které teď vyslovujeme proti koncepci bojových jednotek otázek. Eh, této, této nové koncepci se s tím budeme moci už vyrovnat. Číslo tři: ehm, Celostní přístup. Eh, my opravdu potřebujeme tzv. holistický přístup. A tento holistický přístup ten jde daleko dále než jen tradiční smlouvy, diplomatická jednání, obrana a rozvoj. Pokud chcete trvalá řešení, přejete-li si politický dobrý výsledek, tak musíte vzít v potaz také ekonomické aspekty. Takže my teď vidíme jednu věc. V Evropské unii bychom měli řídit ústředí, centrálu, kde všechny tyto mm, eh, alternativy, kompetence a mm, eh, kapacity budou soustředěny. V žádném případě bychom neměli označovat něco jako za ústředí NATO jen, protože eh, Tady hledáme něco velmi konkrétního, je něco víc, než bude nám smlouva, musíme do toho zapracovat ekonomické aspekty a to všechno zapracovat do stávajících institucí Evropské unie. A většina základních kamenů, pomocí kterých postavit takové ústředí, už tady je. A to mě přivádí k bodu číslo čtyři. Už jsem se o tu zmiňoval. Nastal čas, abychom nahradili současná aranžma, která máme mezi CSTP a NATO, a abychom je nahradili novou, eh, novou bezpečnostní koncepcí. 3D eh, to je. Eh, NATO. Ne, žádná diskriminace, žádná duplikace, žádné odpojování, ne, žádné decoupling. To by mělo být nahrazeno třemi S. Eh, sí, teda kooperace, eh, co-ownership a capability, schopnosti a spoluvlastnictví. Takže už není podstatné, eh, abychom měli jen jednoduchý přístup k těmto kapacitám. To už je za námi. Podstata je, abychom měli je jistý transfer a kontrolních mechanismů, abychom měli v ruce veškeré nástroje, které jsou relevantní pro řízení krizí a jednotlivé operace z Evropské unie směrem k NATO a z NATO směrem do Evropské unie. A to závisí na tom vždycky, kdo je zodpovědný za krizové řízení. A to bude zvyšovat um, um účinnost jak NATO, tak Evropské unie. Za páté, obranné plány. Myslím si, že naše národní obranné plány jsou teď konfrontovány ve všech zemích eh, s posunem paradigmatu, protože tady máme charakteristické rysy krizového řízení, které se mění. Za prvé, paradigma tom, že ať nastane cokoliv, tak eh, by nám Spojené státy pomohly a i hned by eh, napravili strategické nedostatky. Toto paradigma je pasé. Teď ve Washingtonu eh, máme silné eh, podpůrce CSTP, ale tato silná podpora očekává, že my sami přijdeme s našimi vlastními kapacitami a alternativami. A za druhé, eh, tradičně ve všech jednotlivých zemích jsme se soustředovali na taktické vojenské mm, možnosti. A trošku jsme ignorovali strategickou oblast. A to vysvětluje, proč v Evropě jsme byli schopni víc než jedno desetiletí umistovat tolik vojenských eh, zařízení i mimo Evropu a to po mnoho let, takže máme technické schopnosti. Ale co nemáme, jsou strategické eh, řešení. A operace, které se vedou teď v Libii a na Mali, eh, nám velmi jasně ukázaly, že Omezujícím faktorem pro Evropskou unii není taktika, ale je to právě strategie. Takže teď v jednotlivých zemích máme obranné plány, které zažívají posun. Posouvají se tady jejich priority ke směrem ke strategickým prioritám. A tady stojíme před problémem. Nemůžete tento problém vyřešit jen na národní úrovni, takže budete muset spolupracovat s ostatními. A já tomu rozumím tak, a bylo to už zmíněno eh, předřečníky. Řešení tkví v společném kolektivním hledání řešení obrané bezpečnostní politiky. Jinou obci tady nevidím. Eh, teď skončím u bodu číslo 6 a sice, co očekávám od eh, prosincové rady. Velmi krátce. Pos, poselství bude znít, eh, jde o obranu. Jde o obranu pro šéfy vlád a eh, států. Obrana je důležitá pro parlamenty, ten, pro tento parlament taky. A obrané záležitosti nejen proto, že eh, to znamená náklady, ale protože to jsou zároveň investice do naší bezpečnosti. A mám jenom jednu naději, sice, že stav evropské obrané politiky bude pravidelně mít hlav, takové hlavní směry top-down. Musíme se soustředit na lepší um, přístup, takzvaný top-down. Um, velice jsem vděčen tomuto parlamentu, protože vy jste to vždycky dělali. A toto jste už dělali po celá léta. Věnovali jste pozornost obranné záměm záležitostem a brali jste je vážně. Děkuji. Merci beaucoup, euh, monsieur Děkuji vám. A nyní pan Tešo, prosím. Děkuji, pane předsedo. A je pro mě velkou poctou, že mohu být zde přítomen a pohovořit před eh, tímto výborem Evropského parlamentu. Co se týče CSDP, asi se zdá, že tady trpíme určitým dilematem, že přímo nevíme, jaký druh standardu bychom měli používat ve chvíli, kdy provádíme zhodnocení. Když se zaměříme na CSDP ve světle těch interních potíží, které zažívá Evropská unie, tedy s tím problémem hovořit jedním hlasem, Tady CSDP má asi mnohem lepší reputaci, než to vypadá. Funguje poměrně dobře a je dobrou přidanou hodnotou. Ale eh, pokud si přejeme zachovat CSDP ve své stávající formě, jsou tu určité potřeby, které je třeba zachovat i ve světle do budoucnosti. Uh, Tady tedy vyvstává otázka, jak vytvořit ty správné nástroje, které k tomu pomohou, abychom tu měli opravdu smysluplné výsledky i ve světle nadcházejícího summitu. Já se zaměřím na strategické potřeby a na určité nedostatečné výsledky v rámci CSDP. Jaké jsou strategické potřeby? Ve skutečnosti, pokud to řeknu otevřeně. V podstatě je to o otázce, co my Evropané děláme, co Američané nedělají. My eh, z velké míry závisíme na amerických bezpečnostních službách, ne co se týče naší územní fyzické bezpečnosti, tady eh, to už není hlavním předmětem obav, a to nás neznepokuje. Spíš je to ohledně ochrany globálních bezpečnostních zájmů. A tady se to do určité míry přesunulo na Američany. Do značné míry to tedy poskytuje jiná strana než my. My tedy spoléháme na tedy přístup, co se týče trhu, výzku, vývoz co se týče tedy i pomoci udržovat určité konflikty ve světě, tady do určité míry opravdu spoléháme na tento druh služeb poskytovaných Spojenými státy a to rozhodně není udržitelný způsob eh, ze dvou důvodů, protože eh, k tomu eh, můžu říci, že i američané redukují své schopnosti když eh, vyslich eh, nasloucháme hlasu z Washingtonu, tak provádějí redukci nebo hodlají provést redukci v nadcházejících letech a není to udržitelné i protože to omezuje naši politickou sílu při určitých rozhodování. To znamená, jsou tu fyzické potřeby, ale pak je tu i ta otázka politického vlivu a toho tedy, co, jak si přejeme vystupovat i nadále. Je tu šest bodů, ke kterým bych se chtěl vyjádřit, co tedy očekávám, že vzejde z nadcházejícího samitu. V první řadě to nazývám změnu myšlenkového pochodu, tedy abychom plně důvěřovali eh, tomu strategickému rozpoložení v Evropě, tedy aby Evropa mohla poskytnout určité záruky a podporu Často to eh, vychází z určitých eh, dialogů, když naslouchám nejrůznějším politikům nebo i se střetávám s veřejnosti, že ta informovanost tu není rozsáhlá, že tedy často nejsme přítomní eh, v těch nejrůznějších globálních tématech, to opravdové zastoupení neexistuje, takže to by měla být naše první priorita tedy aby se diskutovalo o těchto otázkách, aby se navýšila informovanost, nejenom eh, samozřejmě v tom celoplošném světle, ale vytvořit i takovou strategii. Za druhé, se to týká náhledu. My všichni říkáme, že je tu nedostatečná politická vliv. Ano, my máme podstatné výdaje na obranu, to je prokázáno, ale možná je úplně řádně neuplatňujeme, že ty s těmi eh, prostředky není dobře nakládáno. Takže tady si myslím, že příčinou toho je, že nemáme nějakou společnou strategii, společný náhled, společné zhodnocení situace, tedy um, takové určité společné eh, služby, společné mechanismy na zhodnocení, společné hodnotící úkony. Uh, v reálu tedy ta, to vnímání hrozby, toho, jak postupovat a to nedostatečné spojení, to by mohlo podmíňovat naši společnou bezpečnost. Prokázala to naše historická zkušenost, naše společná kultura, společná minulost. Existují rozdíly mezi členskými státy, ale pokud si přejeme působit jakožto Evropané, tak je třeba opravdu mít ten společný náhled. Já tedy doufám, že co vzejde ze samitu, že to bude to společné zhodnocování, že budou existovat společné mechanismy, aby se vytvořil tedy ten společný obrázek, ke kterému se všichni připojí, že to bude tedy ta myšlenka, že budeme postupovat jako všichni dohromady. A to v podstatě zahrnuje i ten můj třetí bod, tedy že asi to není příjemné to říkat tady v Bruselu, <laughs> ale že potřebujeme více setkání, tedy aby se obrana objevovala častěji na těch nejvyšších eh, úrovních, na zasedáních ministrů, že tedy CSDP by se tam měla objevovat častěji, pravidelněji. A to samé se týká i Evropské rady tedy že alespoň dvakrát ročně jedna z evropských rad by měla hovořit o obraně, tedy že by se to mělo objevit na pořadu jednání, že by se tam měly objevit řádné diskuze, kterou budou zhodnocovat situaci a přijdou i se strategií. Protože, jak George řekl, je třeba hovořit o takových tématech na té nejvyšší možné úrovni ten čtvrtý bod zase Rada pro zahraniční věci před několika týdny um, zveřejnila dokument o takovém nespojeném strategickém myšlení v Evropě, takže takový lék, jak toto napravit, by mohlo být právě třeba vytvoření evropského obraného semestru. Tehdy na radě zaznělo, že pokud se na tom zhodnou ministři financí, pokud tedy může být fiskální semestr, kde se hovoří o rozpočtových výdajích a podobně, tak eh, by nemuselo být tak těžké přijít s něčím i v oblasti obrany, aby tu byl zase ten společný náhled, aby všichni vnímali dobře, kdo co dělá, abychom nebyli vlastně překvapeni zjišťováním, co dělají ostatní aby se prokázalo, kdo co dělá, proč co dělá na mezinárodní úrovni, aby se to mohlo porovnávat, aby se vytvořila opravdová obraná dynamika, aby se došlo k, i k dobrým závěrům. Pátý bod, ten se týká interních pravidel a rozhodovacích postupů na úrovni EU ohledně CSDP. Myslím si, že mnozí z nás věří tomu, že ty budoucí operace nebo i stávající operace, ale spíše se to bude týkat budoucnosti, jak na úrovni NATO, tak EU, to bude spíše taková koalice vůli. Může to mít špatnou konotaci tady v Evropě, ale když se na to podíváte z technického hlediska, tak to spíš znamená, že ne všechny země budou vždy zapojeny do všech druhů misí. Bude se to vždy týkat jenom některých zemí, budou se slučovat do určitých skupin podle určitých témat. Co to tedy znamená? Znamená to dvě věci. V první řadě, že potřebujeme velice flexibilní interní rozhodovací postupy, tak aby všichni mohli podpořit ty mise, které povedou jen někteří. Na to ukázalo dobrý příklad, jak to bylo v Libii, kde vlastně většina zemí se toho nechtěla účastnit, ale všechny na to řekli ano. To byl opravdu konstruktivní přístup, jak tedy stát stranou, ale jak to v konečném důsledku provést. Za druhé, to znamená, omlouvám se, jenom jsem tady ztratil nit. Ten rozhodovací proces je tu naprosto zásadní. Tedy eh, ano, k tomu druhému bodu to se týká skutečnosti, že když žádáme členské státy, všech těch 28 států, aby přispěli k těm sdíleným nástrojům a vybavením, co se týče plánování operací toho těch kapacit, tak pouze málo z nich je využívá. Je to omezený počet států a z dlouhodobého hlediska se tu objevuje určitý trend, že to může vést k nespokojenosti, tedy že oni eh, k něčemu přispívají, ale nevyužívají. Takže by měl existovat určitý režim, určité schéma, jak tedy všechny uspokojit, aby i všichni tedy neustále měli ten zájem něco financovat, aby tu byl opravdový přínos, aby se necítili tak nějak znevýhodnění, zneužiti. A podpořilo to kreativní myšlení. A poslední bod, eh, tady se mi většinou eh, publikum směje, nicméně já to vyjadřím i nyní. Již na předchozích panelech, eh, že asi se nenavýší financování obrany. I v Evropě se tedy vynakládají prostředky na, na obranu, ale je třeba opravdu být strategický a zachovávat určitou hladinu. Já na to odpovídám tak, že je třeba i nadále být flexibilní. V podstatě, e, když se zadíváte na ty stávající výpočty, pokud tedy vše řádně rozdělíme, tak e, si myslím, že ty prostředky, které ušetříme, nikdy nebudou dostatečné. I když budeme plnou hodnotou investovat do oblasti obrany, tak e, by nám to, to vedlo k tomu, že budeme muset v budoucnu platit více. Asi to není zvládnutelné dnes, v tuto chvíli, to by bylo jen v takovém ideálním světě, ale nakonec si musíme položit otázku. Pokud to bude strategická potřeba poskytovat větší, rozsáhlejší bezpečnostní služby v tomto globálním světě, pokud tedy to bude ve světě čím dál složitější, multipolárnější, a bude tu zapotřebí tedy, aby se posílily ty strategické služby, tak určitě budeme muset vynakládat více na obranu. Já doufám, že to bude rozumným způsobem a v tomto bodě přeruším. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já bych se ještě vrátil k několika bodům, ale nyní přidám slovo panu Misreli Děkuji a dobré ráno, stále tu máme ještě dopoledne. Já se na to podívám spíš z toho komerčního hlediska. Náš institut před několika týden připravil zprávu pro vojenský výbor o vojenském potenciálu Evropské unie, kde se tedy dali dohromady určité myšlenky i určité výhledy pro budoucnost. Takže já jsem přinesl i několik kopií této zprávy, ty si můžete vyzvednout u vchodu, můžete nám samozřejmě také napsat a poskytneme vám další kopie. Já se pouze soustředím na takové určité shrnutí zhrnutí této zprávy. Bude to tedy komerční e, zaměření, takže já se pokusím to trošku zpříjemnit. V podstatě se zaměřím na budoucnost, trošku i na tu přítomnost. A, tak, jak to vyvstává z různých diskuzí, e, máme tu tedy zaměření na období 2013 až 2025, to je takový odkaz eh, na určitou lhůtu. Takže tato zpráva byla zveřejněna právě před eh, začátkem eh, hospodářské krize, nebo započalo se na ní pracovat. Takže teď jsme vytvořili takovou druhou, která se jakoby vyskytuje po krizi. Tady vidíte i tu prezentaci na obrazovkách. My jsme se tedy chtěli zaměřit eh, na stávající situaci, v podstatě, abychom mohli jasně zhodnotit toho, co, čeho jsme dosáhli za poslední lety, ale také stanovit to, kde jsou nedostatky, co se týče rozvoje těch vojenských eh, schopností, kapacit. Stále tedy existuje určitá segmentace té co se týče té vojenské obrané kultury. Takže to byly ty hlavní výdobytky těch minulých let. Tady máme ty hlavní zase nedostatky identifikované ve zprávě, včetně tedy i určitých uh, rizik v případě demilitarizace. Hovořil o tom náš generální tajemník již před několika let a také rizika určité deindustrializace prováděné po Evropě. Stávající trendy jsou takové, že budeme muset tedy čelit jasným výhledům do budoucnosti um, skombinovat uh, tu dynamiku nestability a systémové provázané uh, mm, závislosti. Objevují se nové mocnosti, zejména tady v Asii. Je tu větší míra globalizace. Um, to jsme zaznamenali, když byly ty aktivity v Mali, uh, v, v Líbii a pak, eh, že se objevují určité přesuny té eh, rozhodovací váhy. Samozřejmě máme společné strategie, a máme článek 26 Lisabonské smlouvy o tom, že je třeba i na úrovni Evropské unie zvažovat ty strategické zájmy, ale není tu příliš mnoho podrobností, takže možná i proto by Evropská rada v prosinci mohla začít hovořit o takovéto míře strategických um, strategií. A já bych byla rád, kdybychom tady všichni mohli se účastnit na takovémto druhu dialogu. Je tu několik otevřených otázek, na které potřebujeme nalézt odpovědi, tedy eh, určité procesy, které třeba zahájit. No a o co se tedy snažíme? Identifikovat určité možnosti, určité metody, co se týče těch eh, vojenských eh, schopností, eh, jsou tu určité možnosti, které je třeba slučovat, existují určité možnosti, nemusí být vždy alternativou jedna těch druhých. My jsme se snažili tu najít několik, asi pět definicí konsolidace, optimalizace, inovace, regionalizace a integrace. První tedy ta možná cesta formou konsolidace je vytvářet nebo dosahovat vojenské účinnosti, snižovat tedy nadbytečné a staré e, vybavení, zajistit tak i budoucí úspory. Další možnost pro zmírnění toho sociálního dopadu takové konsolidace by bylo jít také i cestou jiných druhů financování, včetně třeba strukturálních fondů, které se objevují v novém rozpočtu rozpočtu. Já chápu, že Evropská komise v tom svém nadcházejícím sdělení učiní několik odkazů i právě na tuto situaci a pak třeba provádět i určitou vojenskou revizi. Tady máme eh, na mysli něco takového pouze předběžného, řekněme nějakou zelenou knihu a následně bílou knihu. Já vím, že Evropský parlament pracuje hodně a možná asi některé knihy budou proti bílé knize, protože ta bílá kniha bývá eh, poměrně preskriptivní eh, na své úrovni, co se týče eh, zejména tedy charakteru té obrané politiky a na evropské úrovni si bude těžké vykonat něco takového, ale bylo by to užitečné, kdyby tedy něco takového vzešlo z instituci a kdyby tedy předložili e, opravdu zacílenou mapu toho o tom, jaké jsou stávající a budoucí potřeby. Druhá možná cesta optimalizace na podporu té vojenské efektivity. E, týče se to vybavení, členské státy by mohly poskytnout určitý rámec, prostřednictvím kterého by ty ozbrojené složky spolupracovaly Eh, v různých těch poskytovaných službách rozvíjeli svůj potenciál, sdíleli by si i ty nejlepší praxe, týkalo by se to třeba i nového, plně nového konceptu zadávání veřejných zakázek a podobně. Další cesta, cesta inovace na posílení vojenské technologie a aby se snižovalo to riziko vyplývající z deinstrualizace na evropské úrovni. Inovace je nejen zdrojem účinnosti a efektivity, ale je to také cesta technologického pokroku. Je třeba zajistit financování, úspory a investice do výzkumu a nových technologií. A pak samozřejmě i řešení eh, dělaná na míru. Tady si můžeme vyměňovat i zkušenosti z těch i minulých eh, eh, nejrůznějších aktivit a zkušeností Eh, učinit na úrovni NATO, nebo také něčeho, co navrhne Evropská komise nebo Evropská investiční banka. Možná cesta číslo čtyři, to je takové určité ohraničení a soustředění se na regionalizaci. Um, víme, že určité klastry, určité skupinky evropských zemí spolu, eh, spolupracují um, na určité úrovni. Bylo by dobré, kdyby všechna tady tato úsilí se sloučila, um, kdyby se ty poznatky daly do takového společného rámce, aby tu nebyly jenom ty ostrůvky regionální spolupráce, aby se to všechno propojilo a byl tu ten multiplikační efekt i ve věci tedy vojenských schopností. No a ten ta pátá cesta, větší míra integrace, to by zase mohlo navýšit tu eh, hloubku a eh, udržitelnost v této oblasti. Eh, zase to se vyskytlo i v tom dokumentu o tom, če, o čem se můžeme poučit, například i v přepravní letecké, v letecké přepravě Um, byly tu určité náklady um, té operace v Somálsku, takže je třeba se opravdu vždycky zacílit a určitě nevyhnutelně to povede i k určité synchronizaci národních programů. Všichni si přejeme dosáhnout udržitelných eh, cílů. Závěry naší zprávy Evropané ztrácejí svrchovanost tím, že neprovádějí konsolidaci, neoptimalizují, neinovují, není cesta regionalizace a integrace. Politické výzvy, kterým čelíme, ty volají vlastně po společné, systematickém a komplexním pravidelném zhodnocení těch cílů, směru a prostředků je čím dál těžší právě se zabývat tou oblastí vojenské obrany. Tato oblast bývá čím dál více izolovaná. A je to samozřejmě celé to spektrum, celá škála nejrůznějších nástrojů, které máme k dispozici, ale co se týče té vojenské dimenze, ta by měla opravdu existovat i například v, té, v těch našich vnějších aktivitách. Pak samozřejmě nejrůznější ponaučení z toho vcházejí. Mm, měli bychom se poučit e, i na té e, vojenské, i na jiných úrovních, takže já jsem popsal těch pět různých metod či cest, kterými můžeme kráčet, ale je třeba proto mít tedy i tu politickou záštitu, tu politickou vůli na evropské úrovni. No a bylo by zásadní, to už říkám na závěr, a ostatně to tu zaznělo, aby tedy Evropská rada ehm, v prosinci ehm, se tomuto věnovalo, aby se to všechno dalo do pohybu, aby existovala ta správná politická koordinace podobná jako v jiných oblastech. Eh, možná třeba ten příklad evropského semestru, nemusel by to být vyloženě semestr pro obranu, jednoduše pro vnější evropské aktivity. To je vše, pane předsedo. Maroni. Děkuji, pan Marony má slovo. Well, first of all, uh, Let me Tak, nejprve bych rád poděkoval Evropskému parlamentu za to, že zorganizoval uh, tento zajímavý workshop. Poznámky, které doufám doplní před uh, řešilého řečníka, se budou týkat um, současného vývoje zbrojařského průmyslu a řeknu také, co očekáváme od um, zasedání Evropské rady. První bod je vyjasnění e, jedné skutečnosti. A sice je lepší mluvit o e, obraně technologické základně než o zbrojařském průmyslu, protože dnes Eh, tento průmysl eh, poskytuje daleko širší škálu high-tech produktů a služeb než jen eh, zbrojní systémy. Jsou to nejrůznější alternativy. Je to v tomto sektoru, tento se skládá z malého počtu velkých společností a velkého počtu malých a středně velkých podniků. Takže je to takový, mm, taková pyramida. Obranná technologická základna znamená, že e, tu máme tuto základnu v evropských e, zemích a jsou tady jak ozbrojené složky, tak různé bezpečnostní agentury jako policejní složky, pohraniční jednotky a tak dále, stejně tak jako civilní klienti. A jsou tu dobře, dobré technologie. Tyto technologie mohou být využity e, jako obrané technologie, ale také pro civilní účely. A Evropská obraná agentura Eh, a její strategie se eh, v roce 2007 zaměřuje na eh, evropské obrané technologické průmyslové základy. K tomu se ještě vrátím. Za druhé, je to, čemu říkáme neustále pokračující globalizace. Mm, eh, měli bychom si uvědomit, že DTB vzniklo na národní úrovni a mm, to zůstalo takto po celá desetiletí. Takže není překvapivé, že mnoho členských států i nadále si myslí, že DTB je něco národního. Ale ve skutečnosti eh, je to stále více globální záležitost a to ze tří důvodů. První důvod stále zvyšující se závislost na eh, neevropských trzích. Jak víte, eh, tak výdaje do obrany v Evropě se snižují, o tom mluvit nebudu, ale obrané výdaje mimo Evropu po celém světě se zvyšují. Eh, proto národní DTB by měly pronikat na neevropské trhy, aby přežila, jako například do Indie nebo do Brazílie, ale také Turecka, Katar, Kataru a Singapuru a podobně. A to je vlastně velká výzva, protože eh, tady je mise vytvářet vlastní obrané technologie a základny. Eh, a tyto země žádají evropské společnosti, aby vyráběly lokálně část řízení, zařízení má být přikupována, anebo aby využívali této technologie z mm, evropských zemí zemí. A Přestože tyto aspekty musí být pečlivě proskoumány z průmyslového hlediska, eh, tak jsou tady určité příležitosti a výzvy a DTB by měla i nadále eh, dodávat. Ehm, například některé ceny jsou přijatelnější, protože stejný výrobek je vyvážen do neevropských zemí. Druhý důvod. DTB eh, jsou méně národní a více globálnější a to eh, důvodem je globalizace dodavatelského řetězce. Jak jsem řekl, je tady mnoho malých a středních podniků, které fungují jako subdodavatele, poskytují různé komponenty, technologie a tak dále velkým systémům. A dnes tento dodavatelský řetězec je stále více globalizovaný. Evropští, evropské dodávky jsou nahrazovány neevropskými dodávkami jako subdodavatele. A to může nastat, protože malé a střední podniky jsou mimo Evropu, jsou více konkurenceschopnější, protože mají třeba levnější pracovní síly, anebo protože místní vlády Ehm, se, eh, s, mají místní eh, partnery a to je eh, požadavek. Ehm, zároveň jsou tu určité technologie a komponenty nebo suroviny, které mohou být dodávány pouze několika neevropskými společnostmi světovými. A to je eh, realita, kterou musíme dobře sledovat z bezpečnostního a průmyslového hlediska. Platforma, která je potřebná pro evropské ozbrojené síly, eh, může, by měla zajistit to, aby eh, nezbytné dodávky fungovaly, protože jsou dodávány evropskými společnostmi. Ale v realitě to může záviset na komponentech nebo technologiích nebo surovinách, které přicházejí z neevropských zemí. Jinými slovy, evropští dodavatelé brzy mohou přijít o dodávky a to platí platí, protože jsou tady eh, satelitní technologie, eh, pak eh, uhlíkové technologie, polovodičové a podobně. Třetí aspekt je stále rostoucí význam e, duálních e, technologií. Tyto technologie hm, propojí obranu e, a civilní sektor po celém světě a to e, způsobem, jaký jsme tady ještě neměli. Tyto komponenty mohou být třeba prodány do Kataru nebo do Indie. E, Eh, máme tady k tomu Frontex eh, agenturu v EU a mm, eh, navíc jsme nedávno v ledávých letech zažili konkrétní další vývoj. Technologické inovace stále zrychlují tempo, třeba informační, komunikační technologie. Takže technologický spin-off, propojení mezi obraným a civilním sektorem se stále zrychluje a zvyšuje. A to znamená, že DTB stále více závislí na civilních dodávkách a technologiích po celém světě. Takže když zvážíme tyto tři faktory, zvýšená závislost na neevropských trzích, globalizace dodavatelského řetězce a stále rostoucí význam duálně využívané technologie, pak tady máme naprostou národní svrchovanost, která je propojena s kompletní průmyslovou bezpečností dodávek na národní bázi. A to je něco, co se to propojení stalo téměř nemožným. A to mě přivádí k evropské integraci eh, národní DTIB. Vis-a-vis the globalization. Tváří tvář globalizaci DTIB dochází k europaizaci eh, národní DTIB. To je lepší volba, protože tady máme více důvodů. Je tady lepší interoperabilita eh, jednotlivých jednotek, lepší, bezpečnější dodávky, protože evropský průmysl je dále více provázaný než eh, průmysl v neevropských společnostech. Pak to zvyšuje účinnost a konkurenceschopnost evropských společností Ehm, takzvané economies of scale, ty se snaží hledat vývozní další možnosti a eh, také lepší, ehm, posiluje se tím evropský integrační proces. Tato europaizace DTIB je proveditelná, protože eh, jsou tady pět důvodů hlavních. Za prvé, 27 evropských eh, členských států a jejich výdaje do obrany jsou stále významné, ještě o tom uslyšíme. Evropská DTIB eh, začlenuje velmi konkurenceschopné eh, technologicky pokročilé společnosti, malé, střední podniky a podobně, takže bychom neměli zapomínat na to, že 40 ze 100, 100 nejví, největších společností eh, světových, 40 je z toho evropských, pak je tady skutečnost, že tento sektor vykazuje asi 93 miliard obratu euro a je to, je to 774 tisíc zaměstnanců celkově. Třetím eh, důvodem, proč je proveditelná evropská integrace do národních DTIB, že tady máme robustní síť průmyslových eh, a intergovernmentálních eh, spoluprací v oblasti veřejných zakázek. Například programy jako Eurofighter nebo A400M nebo NH90 helikoptéry. Za čtvrté, Evropská unie zlepšila tři důležité směrnice z roku 2009 o transportu a o veřejných zakázkách v oblasti obrany, takzvaný obraný balíček. Až to bude úplně jako dokončeno, tak budeme mít další možnosti integrovat jednotlivé trhy. A konečně jsou tu velké evropské společnosti, které jsou e, přítomny e, na trzích EU, mají tržní podíly a průmyslovou schopnost a pak jsou tady transnadnárodní e, společnosti jako EADS, BAE System nebo FinMechanika. To jsou ty nejlepší příklady. Poslední bod, tady jde o výzvy pro evropskou integraci eh, jednotlivých DTIB realizovat skutečně evropské UDTIB, to je do velice obtížné, ale mohlo by se to podařit. Většina států Evropské unie, zvláště ty, které mají významný eh, národní eh, promyslové základny, i nadále sledují obrannou politiku, a to převážně z národní perspektivy. Přesto, že se zmenšují zdroje, které jsou vydávány do tohoto sektoru. Je to otázka bezpečnosti dodávek a také toho, aby země si udržela kvalifikované příležitosti eh, pracovní a také high-tech. To vidíme na zdrženlivosti mnoha národních vlád plně implementovat um, eh, obraný balíček. Přestože eh, národní legislativa je tady vlastně mm, inspirována těmito směrnicemi. Eh, národní byrokracie mm, se nejsou eh, přesvědčeny o, o tom, že zapotřebí dosáhnout integrovaného evropského obraného trhu. A mm, to vidíme také na skutečnosti, že tady není žádný nadnárodní program eh, v oblasti zakázek eh, obranných. Mm, v 90. letech se něco rozjelo, ale většina z toho už se zredukovala. Běží tady poslední tranže. A jak jsme o tom mluvili předtím, EUV mm, e jsou takovým příkladem. A konečně Eh, jsou tu určité výzkumné technologie, které jsou zvláště důležité, protože mohou uhladit cestu k dalšímu vývoji a k budoucím programům eh, veřejných zakázek. 87 výzkumu a technologických aktivit v EU se odehrávají na národní úrovni. Takže toto znamená, že eh, se nemůže pokračovat v daném stavu, v fragmentovaném. A důsled, ten toho je pokračovat na účinném postupu a e, měli bychom zahojit jizvy, které existují v evropském obraném průmyslu. Tedy závěr. Myslím si, že je slibné, že tady máme tři klastry CSDP, a sice vojenské schopnosti, zbrojařský průmysl, nebo řekl bych evropský obraný a bezpečnostní průmysl, že to všechno je dáno dohromady na programu eh, z prosincového zasedání rady. Každý klastr totiž nahrazuje nějakým přímým nebo nepřímým způsobem, nebo doplňuje ten eh, druhý. A co se týče DTIB, průmyslová politika členských států eh, musí být vzata také v potaz, protože ovlivňuje přístup který je zaměřen na evropský integrační proces. Když zvážíme pokračující globalizaci národní DTIB, tak bych řekl, že je v zájmu každého národního grémia, aby dosáhlo evropské integrace na tomto poli. A osobní naděje je, že prosincová rada eh, eh, udělí mandát, politický mandát, takzvaný mandát top-down, proto, abychom mohli pokročit v tomto procesu jak eh, tedy jde o plnou implementaci evropských směrnic, to je nezbytné, například tím, že budeme sledovat nebo oznámíme monitorování eh, těch vlád, které dosud byly zdrženlivější. Pak je tu nový program eh, evropských zakázek, ten by měl být nastartován demonstračními projekty. A pak Evropská technologická cestovní mapa, která by měla řídit veškeré aktivity v EU, ta bude nezbytná proto, abychom mohli překonat současnou fragmentaci výzkumných a technologických aktivit. Takže závěrem, je tu mnoho výzev v tomto procesu evropaizace DTIB a mělo by to být všechno pečlivě zvládnuto, ale je to i nadále proveditelné a bude nezbytné eh, v tomto pokračovat. Děkuji za pozornost. Bien, merci beaucoup, messieurs, pour euh, Děkuji vám velice za všechny tři vystoupení. Všechna byla velmi komplexní, hovořilo se zde o celé řady operací, o schopnostech průmyslu a nyní má slovo paní Maria Elena Kopa, která je zpravodajkou výroční zprávy. A chtěl bych zdůraznit to, co řekl pan Tešo, ohledně copyrightu, čili autorských práv, pokud jde o sirotky PS10, ale chci se omluvit za svoje vystoupení. Tady neustále ovšem myslím na to, že Rada ministrů obrany Dublinu, tam bylo 8 z 27 pouze a potom za několik dní byla potom ministerská schůzka to, kde se hovořilo o relativně druhotných tématech, jako například spolupráce s Ukrajinou, což není podstatné hlavní téma. Tam byli všichni evropští ministři přítomni. Takže velice dobře, že i když se snažíme, vytvořit kalendář, který by byl ambiciozní, ale i realistický, pokud jde o evropskou obranou politiku, tak je třeba vyvinout ještě vyšší úsilí a také ze strany příslušných ministrů. Nejenom pokud jde o prerogativy, které vyplynou z těchto schůzí, ale přesto je tady něco, co tady není v pořádku. A nyní tedy bych předal předsednictví panu Sofokleusovi. Musím odejít, za to se chci omluvit. Chci vám všem poděkovat za vaše vystoupení, ale myslím si, že 90% informací, které zde dnes zazněly, jsou pro nás velice významné. A nyní dávám slovo paní Eleně Kopa. Děkuji, pane předsedo, děkuji i hostům, kteří jsou v přítomni parlamentu. Výroční zpráva je příležitostí k diskuzi poněkud globálnější diskuzi, která se bude týkat otázek spojených s obranou v průběhu toho půl roku, kdy bude obrana na programu Rady. Pro nás je velice důležité vyslat silný signál na adresu Rady, pokud jde o jejich stanovisko a i o naše stanovisko k těmto otázkám. Chtěla bych zachovat eh, strukturu Rady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 a rozpočet, tedy finanční prostředky. Je jasné, že navyšování rozpočtu v dobí krize může vypadat luxusně, ale sdílím váš názor, že obrana je velice důležitá a tuto skutečnost je nutno komunikovat. Je velice zajímavé, když si tady vyměňujeme eh, názory mezi sebou, ale my všichni tuto situaci už známe a proto je nutno zahájit jakousi komunikační kampaň daň. Možná rada nebo Institut pro strategické studie by to mohl udělat. Myslím si, že to by bylo velice důležité. Můj druhý bod je tento. Je velice důležité to, co tady bylo zmíněno. A sice tuto diskuzi je nutno naplánovat, pokud jde o obranou politiku, každé dva až tři roky. Je třeba se k tomu vracet a je nutno mít to na programu. Nemůže to být omezená diskuze, která se dostane na pořadné někdy sporadicky. To nesmíme tolerovat. To by znamenalo, že by obrana nebyla tak prvořadě důležitá. To je špatná představa. Můj třetí bod se týká globálního přístupu který je pochopitelný. V průběhu tohoto půl roku se musíme pokusit dát tomuto tématu a tomuto pojmu nový obsah. Je to velice důležité téma, my s ním pracujeme, používáme ho, ale v důležitých okamžicích této diskuze často slyšíme, od jednotlivých delegátů, například od paní Ashton, jaký význam přikládá ona tomuto tématu. A na tom je třeba pracovat. Čtvrtý bod, který je pro mě nejvíce problematický, a sice politická vůle. Nechci říci, že by tady politická vůle nebyla, ale signály nebo poselství, které dostáváme z většiny členských států i na základě atmosféry, která vládne v radě, je toto, aby prosincový eh, summit nebo prosincová rada měla být na té nejnižší úrovni, mělo by se tam diskutovat o technických aspektech a detailech, takže vládne všeobecný pesimismus. Když eh, jednám s různými středisky, eh, která přijímají důležitá rozhodnutí, tak ta prosincová rada by měla být velice ambiciozní a není to jenom můj názor, ale názor většiny členů. Musíme být opravdu velmi ambiciozní Pokud jde o různé body, tak je třeba být ambiciozní, pokud jde o velké výzvy a je třeba, aby členové vládu, vlád a států vyslali jakési hlavní poselství o tom, jaká je naše hlavní vize evropské obrany do budoucna. To je pro nás velice důležité. Lisabonská smlouva nám nabízí eh, větší počet nástrojů. Eh, na eh, Institucionálně existuje celá řada věcí, které jsme zatím nevyužili. Je je třeba implementovat a pracovat s tím, co už jsme dosáhli permanentní strukturální spolupráce nejenom na úrovni průmyslu, spolupráce průmyslová, jak řekl pan Misiroli, a to bylo zcela na místě. Zde jsou nyní určité ostrůvky spolupráce, idea permanentní strukturální spolupráce musí dostat určitý obsah, a to jasný a přesný obsah. Je třeba usilovněji pracovat. Moje představa je tato. Nemůžeme anticipovat prostor evropské obrany a nemůžeme postupovat rychleji, ale ti, kteří chtějí postupovat rychleji, musí tuto možnost mít. My tady můžeme hovořit jako 28 navzájem mezi sebou, musíme, můžeme takto jednat, ovšem musíme postupovat realisticky. Na úrovni smluv s tím není žádný problém. Bod šestý. můžeme navýšit rozpočtové prostředky na obranu. Bohužel my, jakožto parlament, to nemůžeme navrhnout. To není možné. Je třeba se ovšem pokusit najíst, in, nalézt inteligentní metody, jak docílit více za pomoci menších zdrojů. Samozřejmě, když vedeme diskuzi s nejrůznějšími subjekty, především v členských státech, myšlenka pooling je OK, ale pokud jde o sharing, to je problematické. Sharing vyžaduje důvěru a porozumění, ale jsou zde určité prostředky, jak by se tyto malé rozdíly daly naplnit eh, smysluplným obsahem. Je třeba proskoumat prostředky, které do budoucna máme k dispozici, je třeba se podívat na malé a střední podniky, které eh, zaručují tisíce pracovních míst, což může mít i vliv na naši veřejnost. A na závěr chci říci, zpráva parlamentu eh, pro tento rok to je velká výzva, Většina poslanců nezávisle na politických skupinách je o této skutečnosti přesvědčena. Je třeba postupovat. Ne všichni s tím souhlasí, ale většina ano. A my doufáme, že listopadové plénum odhlasuje zprávu a to bude příležitost vyslat silný signál Evropské radě obrany a hlas parlamentu musí být slyšet. Děkuji za pozornost. Ευχαριστούμε την κυρία Κοπά και τον λόγο έχει ο κύριος Βανόρτη. Paní Κοπά. Βαλωτή. Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo. My už jsme o tom mluvili tolikrát a fakt je, že jsou tu dvě separátní otázky. Jedna je schopnost a účel našich ozbrojených jednotek a to, abychom zajistili životaschopnost a budoucí úspěch obraného průmyslu a podniků, eh, které takto fungují v našich zemích. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je evropská politická integrace. A pokud kolegové v tomto výboru a jinde v parlamentu budou upřímní, tak eh, uvidí, že všechno to, o čem tady mluvíme, jde tady jde o to, co jsem říkala, na druhém místě a ne na prvním místě. To znamená, ono jde vždycky a pořád o evropskou politickou integraci. Když se totiž podíváme, vezměme si jenom příklad a nebudu se pouštět do všech těch důvodů, proč nepotřebujeme to, aby se Evropská unie vněšovala do obraných operací a pan předseda se předtím zmiňoval o účasti na Evropské obrané konferenci, to byla ta konference, které se zúčastnili ministři obrany, myslím, že to už říká všechno, ale jenom něco k průmyslové stránce věci. Skutečnost je, že mm, máme velmi úspěšnou spolupráci v oblasti obraných projektů jsou velice úspěšné, když jsou realizovány mezi dvěma národy, dvěma státy. A stávají se méně účinné, a méně nákladově účinné, čím více států se toho účastní. Fakt je, že jde o čtyři, až pět evropské, evropských států, které mají něco, o čem bych řekl, užitečný obranný průmysl a které se angažují v obranných eh, operacích nebo výzkumu. A tam, kde potřebujeme takovéto projekty spolupráce, tam máme mnoho příkladů. Typhoon, Eurofighter, rakety středního doledu, e, Shadow Missile, e, pak helikoptéry a podobně. Je tu celá řada, třeba A400M, je tu celá řada příkladů, e, kde je možné spolupracovat na obraných projektech. Ale co není žádoucí, je angažovat se angažma v Evropské unii. To absolutně nehraje žádnou roli, eh, co se týče obraných průmyslových, eh, obrané průmyslové spolupráce. A konečně, pane předsedo, rád bych udělal poznámku mm, na to, co říkali kolegové. Vynikající dokument byl vypracován ehm, eh, profesorem Keith Hartem z think tanku který je odborníkem v oblasti obrané ekonomiky. Tento dokument byl nazván ekonomie eh, multi, nadnárodních obraných projektů. A tady ukazuje jasně to, co jsem právě eh, se snažil shrnout v několika větách. On eh, tam jde do detailu a předkládá také důkazy pro to. Takže pokud budeme mluvit pouze o evropské politické integraci a mnozí z vás si toto přejí, proto jste tady a všechno, co děláte, je e, zaměřeno na to, abychom e, hráli v tomto směru. Mnozí z nás si nemyslí, že toto je správná budoucnost. Mnozí z nás eh, přikládají význam národním aspektům nebo dimenzím a proto tady máme úplně rozlišné perspektivy. A byl bych rád, kdyby se to nesměšovalo, kdyby se lidé nevněšovali do obraného průmyslu a jejich zájmů se svými ambicemi, které jsou zaměřeny na evropskou politickou integraci. Děkuji. Kirian Gomez. Thank you. I'm, I'm so sorry that I was not. Moc líto, že jsem tady ne, nebyla. Neslyšela jsem poslední část prohlášení pana Maroniho, ale toto je velice důležitá materie a budu se těšit na spolupráci s Marieleny a se stínovými zpravodaji, ať budeme pracovat na návrhu této zprávy. A chtěla bych zúraznit to, že tady neod, nereaguji na to, co říkal kolega, ale Dejme stranou politickou integraci. Napadá vás nějaká účinná obranná kapacita v nějakém členském státě, která by mohla vyřešit nějaký regionální nebo globální problém, před kterým stojíme v oblasti obrany? bez eh, navázání Evropy. Já si myslím, že ničeho bez toho nemůžeme dosáhnout. Vy kladeš otázku, Anna, eh, musíme měli odpovědět. Eh, unilaterálně ano, Francie a z Velká Británie mají tyto možnosti dohromady. Dohromady můžeme udělat hodně z Velké Británie, ale je tu paradox. Máme tady organizační formu mezinárodní intervenci a tomu říkáme NATO. Eh, ta, na to funguje skvěle a eh, je tu eh, jedna platforma, jeden stůl, u kterému se můžeme sednout a diskutovat o krizích a o tom, jak krize řešit. Veškerý zbytek nebo všechno kolem to je jenom takové mluvení na prázdno. Pan, vy říkáte, mluví na prázdno. Vy i já jsme nedávno se zúčastnili diskuse kde, se, ehm, kde byl také zástupce z NATO a on jasně ve své výzvě řekl, eh, mě to to výzva na spojence evropské a řekl, ať udělají, eh, co mají dělat a co dosud neudělali v rámci eh, NATO. A to nebylo uděláno v rámci NATO, protože jediný způsob, jak toho dosáhnout, je evropská cesta a to američané jasně chápou. Jenom pan Fanorden tomu nerozumí. Nechce tomu rozumět. Ano, má právo, to, tomu nerozumě, to, to respektuji, ale chtěla jsem říct eh, něco za sebe. Jediný způsob, jediná cesta, jak individuálně nebo kolektivně sloučit eh, eh, možnosti, které máme, abychom mohli obránit naše občany, abychom mohli mm, překonat bezpečnostní rizika, která existují v, v evropském teritoriu na regionálním úrovni je eh, to udělat evropským způsobem, udělat to integrací. A, a sice tato integra- a tato integrace eh, vyžaduje politickou integraci. Jiná cesta není. A proto si myslím, že Ne, já eh, nediskutuji teď s Jeffrem, ale chtěla bych se vrátit k tomuto bodu. Očekávám od této zprávy toto. Že vyšleme jasný, jasný eh, signál. Nejen eh, k veře, na veřejnost, ale i našim vládám, že si neodvádějí, neplní své úkoly. A krize by měla být důvodem pro to, aby oni si odvedli svou práci, práci integrační. Tam eh, například inteligentní obrana, to je ten systém pooling a sharing, ale oni neplní sliby a protože to nedělají, tak eh, vlastně eh, podvádějí občany a já si myslím, že by to mělo být jasně řečeno v této zprávě. Všechny tyto aspekty by tam měly být. Mělo být o náklady, které vystanou, když to nepůjde evropskou cestou. A Tady bych ráda ještě zdůraznila něco, co jsem viděla v minulém prohlášení z minulého týdne o Libii. Mm. Ne, protože tam se zhoršila situace v Libii a e, podle mého názoru jsme viděli, jak selhala Evropská unie. Evropská unie měla udělat to, co dělala v minulosti. E, tady, byla tady vojenská intervence některých členských států a NATO, ale Teď je důležité udělat určité věci, jako například spolupráce s Libíci o, o, na, o, na DTID. Oni to absolutně potřebují a my to potřebujeme taky, abychom zajistili naši bezpečnost. Nejde pouze o jejich bezpečnost v regionu, ale i o naši. Takže proč jsme nikdy nebyli schopni Eh, poslat řádnou misi eh, přes výzvy libyských úřadů. Proč jsme nezačali s mm, opravdovým program eh, spolu s ostatními aktéry v Libii? Máme jeden omezený program o hraniční bezpečnosti, ale potřebujeme daleko více než bezpečnost na hranicích, protože tady jde o reformu, o přeškolení armády a bezpečnostních složek a policie. A odpověď na to zní, víte jak? Odpověď zní, protože některé členské státy, hlavně ty, které mají více možností a kapacit, dávají přednost eh, tomu, aby měli své malé poradce, kteří sedí vedle eh, ministrů, ministra vnitra libijského, tak jak to asi dělali i v případě Karáfiho, nebo se o to pokoušeli. A tihle poradci se snaží zajistit, aby si prodali své zařízení, zařízení vojenské své země a pak tu není žádná skutečná evropská strategická cesta nebo přístup či Libii. Takže by se mohlo stát, že to skončí, skončíme přesně tam, eh, kde, jak to bylo s Kadáfim. Francie se pokoušela prodat jaderné elektrárny Kadáfimu To je neevropská cesta. Je to ještě víc, to je vlastně proti našim zájmům. Proti našim bezpečnostním zájmům. A tady ani nemluvím o zájmech ekonomických. Takže Nemůžete mluvit o jiných situacích. Já v případě Libie vím, že úřady eh, se velmi zajímají a velice žádají tento druh evropsky strategické organizované Eh, cesty, tak aby mohli oni zreformovat svůj bezpečnostní sektor. A my to neděláme, protože některé členské státy ve svém úsilí renacionalizace a ve svém úsilí, aby pokročili oni sami v obraném eh, sektoru a mají své vlastní zájmy. A to je všechno v neprospěch společných evropských zájmů. A proto tyto státy mm, to neumožňují. Takže a tím, že to dělají, je mi líto, vlastně posilujeme eh, nebo zmenšujeme bezpečnost pro Libice a také pro naše občany. Protože takovým způsobem nebudeme plnit úkoly, které jsou nutné. Tímto skončím a chtěla jsem jen říct, že se budu těšit na spolupráci se stínovými zpravodají a ostatními, kteří pracují na této zprávě. Bude to, musí to být důležitá zpráva. Musíme jasně artikulovat to, co chceme. Děkuji paní Gomež, nyní paní Panajotova. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, vážení pozvaní hosté, je opravdu Eh, podstou mít tady eh, si moci vyslechnout vaše stanovisko, různé názory. Já bych se chtěla zaměřit na to, že ta analýza implementace CSDP by měla proběhnout v kontextu dlouhodobého úsilí o konsolidaci, mít opravdový evropský strategický přístup. Ty koncepty týkající se pullingu a sharingu, tedy toho sdílení vojenského potenciálu, otázku interoperability a stabilizace v oblasti bezpečnosti. Všechny tyto pojmy si vyžadují větší míru spolupráce, větší míru důvěry mezi členskými státy, včetně tedy sdílení i um, spravodajských informací to zapojení Lisabonské smlouvy z toho vyplývá, že potřebujeme mít nástroje, které usnadní tu míru integrace. A, a zároveň si myslím, že jedním z těch nástrojů Lisabonské služby je stála struktura spolupráce, to by mělo za, vést k propojení takových těch klubů některých členských států, kteří si budou sdílet a pomáhat Eh, při různých misích. A já bych chtěla položit tři otázky. Jak nahlížíte na potenciál té dvojrychlostní eh, strategie, nebo jak tomu zabránit, pokud toto existuje? Za druhé, co se týče propojení mezi článkem 42 odstavec 7 smlouvy Evropské unii a článek 5 Sever. smlouvy o Severoatlantické alianci. V článku 47, odstavec 2 se hovoří o povinnosti členských států poskytovat pomoc a podporu v případě napadení na území členského státu, aniž by se tam ale specifikovalo, zda to zahrnuje i obraný či vojenský systém. Tedy pak tu máme tedy článek 5 Severoatlantické aliance, tam je ta otázka té ambice Evropské unie v určitém vojenském odvětví. A poslední otázka, kontext bezpečnosti a přesunování té eventuální hrozby. Myslíte si, že evropská strategie má určitý potenciál, aby se proměnila v něco podstatnějšího, většího? Archazna se σας ευχαριστήσω με já bych rád poděkoval našim řečníkům za jejich počáteční prezentace a já sám mám také otázku. Všechno to, co jste dosud řekl, tak já bych chtěl reagovat následovně. Souhlasím tedy s tím šestým prvkem, tam jste řekl, že obrana je v skutečnosti rozhodující a znamená pro nás bezpečnost. S tím samozřejmě všichni souhlasíme, ale v oblasti operací tady máte velice optimistický názor, který jste vyjádřil a bylo řečeno, jestliže dospějeme k nějaké operaci, pak ta operace, když jsme ji realizovali, byla korunována úspěchem. Já chápu, že musíme vysílat optimistická poselství, ale já osobně jsem toho názoru, že existuje politické vákuum, pokud jde o tyto operace. Já jsem stejného názoru jako paní Gomez, ta hovořila o tom chybném zásahu v Libii. Dnes je také válka v Sýrii, kde pokračují boje a také tam máme velmi mnoho obětí a proto musíme naše snahy zaměřit jinak. Zatím to nepřineslo úspěch bez ohledu na námahu a úsilí paní Ashton. Afganistánu a v ostatních zemích jsme také nic zvláštního nedosáhli. Tím nechci říci, že jsem pesimista, zcela naopak, jenom chci poukázat na to, že existuje celá řada otázek, které bychom měli v Evropské unii podporovat a řešit. První je, věc je zvýšení výdajů na obranu. Některé země ovšem s tím nesouhlasí a to je problematické. Pak tady máme ještě další problém. My nemluvíme vždy stejným hlasem. My se všichni podílíme na těch operacích a to třetí, co bych chtěl říci, to je to, že Spojené státy vzbuzují dojem, že vždy, když chtějí zasáhnout nebo když to udělají, tak mají vždycky úspěch. A to tež se nedá tvrdit o Evropské unii. Ještě vteřinku, prosím. Chci dodat, že po všech těchto otázkách budou mít slovo všichni referující my máme my máme čas do 13 hodin, takže já si myslím, že každý z vás může dostat k dispozici asi tak 7 minut a pak to všechno schrneme. Děkuji. Merci bien, euh, Monsieur le, le Président, et merci pour les réflexions que j'ai pu. Euh... Děkuji, pane předsedo. Také děkuji za komentář, který jste přednesl. Myslím si, že vám také poděkuji, paní Kopa, za to vaše vyjádření. Sdílím váš názor. Pokud jde o evropskou eh, obranu, důležitá je také komunikace. Měli jsme už celou řadu úspěchů Měli jsme určité úspěchy, pokud jde o rychlost a o pokrok. Nikdo si toho není vědom. Já také připomínám třeba společnou měnu. A potom ještě před operací v Daufuru jsme byli eh, zastoupeni v Sudánu. Tam tedy to garantovala Evropa a komise platila vlastně diety všem vojskům africké jednoty. To byla opravdu senzační podpora. A když jsme potom poprvé poprvé hovořili nebo zmiňovali se o těchto záležitostech v tisku, tak také na to vyslalo několik dopravních letadel. To znamená, že my tady skutečně máme takový slabý článek v řetězci. Konstatovali jsme také, že v době voleb v nejrůznějších zemích eh, tato eh, obraná strategie Evropy byla neznámá, dokonce panovala určitá představa, že Evropa bude velet národním vojskům a bude jim nařizovat, zda se mají či nemají účastnit na evropských vojenských operacích. A já si myslím, že tento názor je nutno opravit. Také zde byly zdůrazněny další prvky, politická vůle a tak dále, společná vize, která nám zatím chybí. Já si myslím, že že je v zájmu nás všech vyvíjet strategii bezpečnostní politiky a obrany v Evropské unii. To je politická záležitost prvořadého významu. Jedná se zde o naši bezpečnost, o bezpečnost našich občanů, o leteckou bezpečnost a myslím si, že musíme udělat všechno proto, aby to bylo skutečně atraktivním dokumentem. My jsme se přece dohodli a jsme velice rádi, že nebudeme už bojovat a teď se jedná ovšem o celý kontinent a v naší bezpečnostní strategii musíme zaujímat toto stanovisko, jestliže tady je kontinent, který má bránit nejenom své zájmy a své hodnoty, ale má být také užitečný a aktivní subjekt s přidanou hodnotou což by nás potom zvýhodnilo v mezinárodním systému. A tak si myslím, že je důležité najít pozitivní komunikaci. Ano, asi před rokem jsem tady seděl a vy jste mm, pokládali stejné mm, otázky, já jsem odpovídal, asi jsem nebyl přesvědčivý. Já si toto poznamenám a to, co říkala paní Gomez. Ano, myslím si, že to, co teď sledujeme, je vlastně to, že ještě nemáme společně sdílený pohled na určitou situaci. A příliš mnoho používáme národní optiku, národní prýle. A pak se dostanete takové situace, jak jste ji popisovala. Takže, a to je i odpověď na pana pána Panatu. Jde o evropskou bezpečnostní strategii. Jestli tady bude nějaký dokument, um, máme víc ne, dostatek těchto dokumentů, ale potřebujeme opravdu strategii a strategie neznamená jen dokument, strategie to je mm, koncepce. My musíme udělat toto, musíme zajistit, aby každý, všichni aktéři se účastnili těchto strategií. Tedy, co tím mám na mysli? Je to stejně důležité ten způsob, jakým toho dosáhneme jako výsledek, tedy země musí být eh, zahrnuty, musí tam být opravdové vlastnictví. Tedy co očekáváme od šefu státu a vlád? Něco podobného, jako tomu bylo na Mali. Eh, tehdy v podstatě mnoho lidí nevědělo, jaká byla strategie. Tady to řídila vnější, služba pro vnější činnost, podobně jako v tom africkém rohu ale v podstatě si mysleli, že jsou k tomu zavázáni, ale cítili, že tak nějak nejsou zapojeni do toho společného sdílení, společného nahlížení na věc. Takže uh, si myslím, že toto v podstatě odpovídá mnohé z těch otázek, které tu zazněly. Také to odpovídá na otázku, jak můžeme vyřešit některé nedostatky. Ta odpověď zde je velice jednoduchá. Musíme se spojit, pokud ne, tak to bude totální neúspěch, to je jisté. Zase to by mělo tvořit součást naší bezpečnostní strategie a co se týče článku 42 Evropské unie a článek 5 NATO, já pravidelně mám to potěšení, že mohu školit na některých univerzitách a na právnické fakultě si uvědomuji velice dobře, jaký je velký rozdíl mezi pětkou NATO a 47.2 EU. Proč? Protože nejsou úplně identické. A když školím například na fakultě politických věd, tak tam nikdo nevidí žádný rozdíl. A z mého politického, vojenského hlediska, z mé zkušenosti, tam také žádný rozdíl nevidím. E, děkuji. E, nyní pan Tešo. Děkuji, pane předsedo. Několik připomínek k těm otázkám, které tu zazněly. A také se stručně vyjádřím k tomu, co řekla paní kopa ohledně komunikace. Často jsem skeptický, když eh, přijdou v evropském kontaktu s nějakým sdělením. Je třeba to pouze umět lépe prodat, aby tomu lidé rozuměli, ale v tomto případě vám podporuji. Tady je velký nedostatek nějakého strategického sdělování a šíření. Potřebujeme tak nějak změnit tady tuto uh, Eh, tento směr vnímání, způsob, jakým komunikujeme ty záležitosti, šíříme informovanost, čím lépe, čím více, tím lépe. Měli bychom si také uvědomit zkušenost, že na to nyní má takový, takovou komunikační aktivitu, která je právě zacílená na tento druh problému. A to byla první připomínka. Druhá k panu Van Ordenovi já si myslím, že ta vaše debata, aspoň z mého hlediska, jde tak nějak špatnou cestou že bychom tu byli jenom proto, abychom hledali nějaký další jiný způsob, jak navýšit integraci. Ne, já nevycházím z tohoto předpokladu. Já na to nahlížím jinak. Pro mě primárním cílem té debaty je, aby Evropa byla svobodná, mírová, poklidná. A a myslím si, ať je to tedy NATO nebo Evropa, ono to není tak důležité. Prozatím tedy ano, i pro nějakou určitou dobu v budoucnu budeme těmi poskytovateli služeb, ale musíme si uvědomit, že ve velké škále závisíme na Američanech. Taková je situace. A abychom Eh, byli úplně závislí na tomto rámci, to může být problematické, ale chci k tomu říci, že pokud výsostním cílem, aby Evropa byla voln, svobodná, volná, ale i mocná, tak eh, toto naše hledisko, tento náš kanál, jak toto budeme podporovat, musí být smysluplný. Tedy existují tu dva kanály, NATO a Evropská Evropa. Kanál první NATO je tedy ten primární, Evropa řekněme ten sekundární. A nějakým způsobem to spolit, spojit, eh, to by mělo být smysluplné. Tady je třeba tedy vytvořit to povědomí o strategických potřebách pak další dvě otázky paní Panajotopol, pan Toji. Omlouvám se za eh, výslovnost. Vy jste položila dvě otázky o tom, zda se Evropa opravdu snaží být eh, bezpečnostní komunitou bezpečnostní komunitu v tom širším slova smyslu, tedy jenom ne na co se zužuje, zaměřuje ten článek 5, tedy je třeba pochopit, že jsme v tom společně, v tomto kon, na tomto kontinentu, že není možno tomu nějak uniknout. Musí existovat nějaká strategie, Existují určité menší rozdíly vzájemně mezi námi, ale když se podíváte na ten širší obrázek, širší kontext, ty rozdíly jsou větší. Tady eh, existuje evropský společný strategický cíl. Je třeba tedy si toto uvědomit a nezapomínat to. A v tomto slova smyslu tedy objevuj, obhajuji to, aby se tím Evropa zabývala. A ta druhá otázka, mm, zmínila jste Evropskou globální strategii, je to tedy určitý projekt, do toho jsme konkrétně my nebyli zapojeni, ale um, jestli to může být něco jiného než jenom uh, nějaký dokument z papíru. Může, pokud ale tedy se do toho více zapojí členské státy, um, pak nebudeme mít opravdovou integrovanou politiku obrany tak brzo. Takže je třeba, aby státy převzali, přijali tyto myšlenky. A tady asi nejpřínosnější hodnotou toho dokumentu je, pokud to budu neustále opakovat, že existují určité strategické slabosti a že jsou to potřeby a čím lépe to budeme definovat, tím tedy lépe. A k tomu článku pět i k tomu, co řekl Georgios. Ten článek pět to je takové mysteriozní stvoření. Často se zapomíná na to, že ten článek jako takový i za studené války znamenal jen velice málo. Na to v podstatě, nebo ono to vystalo z toho, že zejména tady na německé půdě, ale i jinde, tam ty eh, státy NATO byly přítomní. Kanaděni, Američané, Francouzi, Belgičané, Holanděni, všichni tam vlastně byli. Takže eh, i kdyby se zautočilo na německé um, území, tak by se vlastně zautočilo na všechny. A um, v podstatě z tohoto hlediska um, je tam obsaženo to samé jako v tom článku 47.2. Tady to je vlastně otázka opravdové solidarity, tedy uh, vyplývá to z té fyzické přítomnosti všech na dané půdě, anebo, jak řekl kolega, v podstatě jsme v tom všichni na jedné lodi. My tu nebudeme mít uh, solidaritu, pokud tedy uh, bude ohrožen jeden náš spojenec. Tady je to otázkou společných zájmů. I když se to bude nacházet daleko od našeho společného území, tak to budeme sdílet nějaké zájmy. Máme nedostatek zdrojů, nedostatek pracovní síly, nedostatek všeho možného, ale máme společné zájmy v tomto globálním světě. To jsou tedy otázky globálních zájmů. A pokud by tedy tu solidaritu Evropané vnímali jinak, jinakým způsobem, tak by to bylo špatné. Není to otázka toho, který článek je lepší. Děkuji, pan Misroli. Děkuji. Naslouchal jsem s velkým zájmem té malé kontroverznímu pohledu na věc strany poslanců. A jiná poznámka, kterou mohu udělat mé funkci, je, že úsilí, které se snažíme vyvinout, je argumentovat pro to, že budeme lépe a více spolupracovat v rámci Evropské unie. To je takový funkční argument a ne politický nebo ideologický argument. Tento argument se zakládá na um, svalnutných zájmech Evropanů, protože když se podíváte na dnešní realitu, tak snížení obranných výdajů na národní úrovni um, izolovaně, tedy že to udělá každý národní stát na základě své fiskální logiky, to povede potenciálně k tomu, že budete mít um, um, izolované um, armády na národní úrovni, uh, pak budete mít klastry technologické, uh, které nebudou mít celosvětové výhody a um, pak to bude ve prospěch ostatních konkurentů. Jsou tady dynamické trhy, hlavně v Ázii, to jsme už viděli, tento fenomen. A když se podíváte eh, třeba na mm, to, co vydal Mezinárodní institut eh, pro strategické studie v Londýně, tak eh, jediná část světa, kde se snížily obrané výdaje systematicky, to byla Evropa. A teď taky americký kontinent, ale to bude jenom dočasná záležitost. Ale kde to šlo? Důsledně tam to je Evropa. A nahoru eh, to šlo v jiných eh, regionech, takže jsou tady obrovské trhy, eh, kde o to přicházíme. A hlavní argument, který se snažíme pořád předkládat, je, že je bude účinnější, když budeme spolupracovat, když se dáme dohromady na evropské úrovni. Máme tady potenciál, potenciálně, protože zatím jsme to tak moc neudělali. A pak buď bilaterálně, nebo trilaterálně, nebo mm, a to e, z tří důvodů, nebo dvou důvodů. E, tady je potenciál Evropské unie, aby zmobilizoval společné finanční zdroje, tak, abychom e, mohli stanovit společné strategické cíle. Tady máme různé politické oblasti, které se tím eh, zabývají a pak by to také bylo důležité pro kolektivní regulační pravomoce, které Evropa má. A to znamená fiskální politika, obecné veřejné výdaje na národní úrovni, máme evropský semestr, to je součást celé věci, ale také jsou tu pravidla týkající se zadávání veřejných zakázek, význu, výzkum, technologie a tak dále. To je něco, co nezvládne žádná jiná organizace na světě. Ani na to to nemá. A taky bych varoval předtím, abychom se na tyto otázky dívali no, úzkým pohledem, takovým tím tunelovým pohledem, protože pokud Evropané zvládnout, eh, dát si dohromady na tomto poli, eh, tak z toho bude profitovat také NATO. Všichni máme eh, mm, jednotky a když budeme účinnější a inovativnější na evropské úrovni, tak z toho bude profitovat taky NATO. A OSN, tady bych rád připomenul, že eh, UNIFITu bylo nastartováno v Libanonu 2006 a to byla operace OSN, vlastně to ale vedla Evropská unie. Z 90% to byly evropské jednotky. Ale my jsme tenkrát se dohodli na tom, že z politického hlediska bude oportunní víc, když to přeneseme na OSN, než by bude, bychom eh, to udělali jinak. Takže tyto jednotky budou k dispozici mm, pro mezinárodní bezpečnost, i když hlavní racionální argument bude eh, evropský argument. Já si myslím, že administrativa eh, Obamova by nebyla proti tomu, kdybychom to udělali, protože oni eh, sledují jen výsledky. A tady opravdu nejde o ideologický nebo politický argument. Co se týče koordinace politiky, tady bych trval na tom, abychom neměli ten úzký pohled a nedívali se na to jenom na vojenský sektor. Zvyšování operací, krizové řízení a tak dále. Tady máme různé prvky, které si vzájemně soutěží e, o úspěch. A čím prv, víc prvků tam e, soutěží, tím úspěšnější ty operace bude. Podívejte se na zkušenost posledních deseti let. Bylo to dobré i špatné ty zkušenosti. Vojenské jednotky samozřejmě samotné eh, ne, nevyřeší eh, situaci a nepovedou k úspěšnému řízení krize. Takže koordinace politiky by měla eh, jít dál. Nebo ehm, tady o, o ministři obraní se setkávají velice často, mají různá zasedání a mm, ne všechna jsou úspěšná z důvodů, které tady byly řečeny. Takže bychom se měli podívat na širší, my bychom to sledovat trošku šířej proč eh, by třeba, no, to neměli udělat pod hlavičkou Lisabonské smlouvy. Proč? Protože ministři zahraničí se stále méně tady v tom angažují mm, a protože nejsou součástí celé eh, této záležitosti. To je i důsledkem Lisabonské smlouvy, ale v minulosti se velice dobře vzpomenete, že vždycky eh, se diskutovalo i na úrovni ministrů zahraničí a pak tady byla silně zapojena do toho i zahraniční politika. Ale to už se nestalo celá léta od Lisabonské smlouvy. Poslední diskuze o strategické otázkách na této úrovni se konala na konci roku 2008. To byl pokus vést diskuzi o politice obrané v roce 2010 a to pak skotalo, protože eh, primárnější byly důležité otázky. Takže se na tom pracuje na jiných úrovních. Jednak pre- premiéři a prezidenti, to je velmi důležité. Ministři zahraničí by také měli být toho součástí a ministři financí protože víme, že jsou důležitými aktéry. A když jde o umístění e, finančních zdrojů, tak oni mají taky rozhodující slovo. Měli by si být vědomi strategických priorit a ostatní by měli přemýšlet o rozpočtové realitě. A to bude zase trošku odlišná situace, to bychom měli vědět do budoucna. S tím bychom měli e, začínat. Eh, vzpomenete si, že před pár lety jsme eh, eh, říkali, že rada něco jako mamut, a protože tam byli dohromady ministři zahraničí, obrany, rozvojové pomoci a tak dále. A my bychom mohli něco proti tomu namítat. Mamut to je něco těžkého, robustního, vymřelý, vymřelý druh. A ale možná bychom mohli přemýšlet o kreativních řešeních, vytvářet novou politickou koordinaci. Pokud tomu máme dát nějakou značku a označit to nějakým zvířetem, proč ne žirafa? Žirafa je za prvé eh, velmi ušlechtilé zvíře eh, na africké půdě, náhodou, což by mohlo být zajímavé. Je to zvíře, které je schopno se dívat do dálky, velmi vysoké a taky je velice rychlé. Protože když jí dáte dostatek času, tak eh, dosáhne obrovské rychlosti. Děkuji. Kyros Maron. Děkuji, pan Marony. Děkuji. Vyjadřím se k několika věcem. O té potřebě navyšovat eh, obecné veřejné povědomí. Ano, jak jsem se snažil obhájit mé prezentaci, v podstatě ty, to rozdělení sil v rámci Eh, obrané politiky. To je hlavně o tom, jakým způsobem budeme inovovat, eh, jak budou probíhat exporty. To znamená v konečném důsledku industrializace, zachování eh, našich schopností v Evropě, tedy týká se to hospodářství. Za druhé, ta struktura stále spolupráce, jak se tomu vyjádřila paní Panéto, ta stála struktura spolupráce, můžeme to více rozvinout. Na jednu stranu je dostatečně flexibilní, aby umožnila těm členským státům, které si přejí postupovat rychleji, aby v tom pokračovali. Tedy zavádí to sem tu míru flexibility v rámci toho evropského institucionálního rámce a zároveň je to dostatečně transparentní, otevřené, a jasně stanovené, tak, aby tedy to umožnilo jiným členským státům zapojit se do této stále struktury spolupráce, připojit se nebo nějakým způsobem se teda na to napojit. To znamená, staví to do rovnováhy, tu flexibilitu a tu potřebu eh, nebýt vůdcem, jenom se připojit eh, do toho procesu v Evropě. Třetí připomínka, o tom vedení určitých operací, jak to zaznělo v debatě. Spojené státy provedly velkou většinu těch útoků v prvních dnech operací. Ty byly vždycky ty nejdůležitější, nejzásadnější, nejriskantnější. Bylo jich více než 95% za první tři dny. A v těch následujících sedmi měsících žádná evropská země neučinila více než tedy jednu třetinu těchto akcí. To znamená, byla to koaliční operace a to prokazuje, že žádná evropská země sama jako taková nemůže provést operace druhu Libie. A asi by tedy bylo nemožné mm, nebo jen velice těžké něco takového řídit izolovaně. A další bod, evropská strategie. Já sám jsem byl zapojen eh, do eh, vypracování té zprávy na toto téma. To znamená, tady záměrem bylo podpořit, podnítit debatu a v konečném důsledku tato debata by se mohla proměnit aktivity, pokud bude opravdová politická vůle a první řadě ale musí existovat to správné politické povědomí, tedy že je zapotřebí sdílet tu evropskou vizi mezi Evropany. A co se tohoto týče, jak jsem již předeslal, žádná evropská země nemůže činit sama takové ty operace druhu Libie. Je třeba řádně Evropu vybavit i pro tu oblast um, pro tu oblast eh, obrany, tedy musíme se spojit, slučovat se. A poslední připomínka, ten přístup ze zdola, dolu, eh, ze zdola nahoru, který je velice užitečný, Eh, v tom procesu pooling and sharing, co se týče sdílení iniciativ, tady má zase svá omezení. Nemělo by to, nebo nemůže to vést k větší míře efektivity, účinnosti, aniž by tam zase existoval i určitý mandát z vrchu dolů, z té nejvyšší strany, tedy eh, eh, vycházející z politiky. A to eh, také vlastně ovlivňuje i tu míru racionalizace dodávek, to znamená eh, průmyslovou politiku. Může to být nepřímým způsobem, ale poměrně podstatným způsobem. Děkuji. Děkuji, přeje si paní Kopa ještě k tomu něco dodat? Ne? Takže v tomto případě bych chtěl velice, velice poděkovat našim pozvaným hostům. Děkuji vám.